liebe Kolleginnen Dobré jitro, kolegyně, kolegové. kolegové. Opět zahajuji naše zasedání a pokračujeme s bodem 8 na programu a to je slyšení na téma rozpočtová kontrola Evropského nástroje finanční stability, Evropského mechanismu finanční stabilizace a Evropského mechanismu stability. Máme velkou radost z toho, že můžeme na dnešním zasedání uvítat naše experty po své levici mám předsedu účetního dvora. Vítám vás velice, pane Kadejro, a my si velice vážíme vaší návštěvy, protože právě dnes rozpočtový výbor pod vedením pana eh, předsedy Lamasura navštíví vaši instituci v Lucembursku a právě proto si velice vážíme vaší přítomnosti na tomto slyšení v Bruselu, kde se budeme zabývat tím, jak lze provádět kontrolu evropských nástrojů finanční stability prostřednictvím demokraticky zvolených zástupců, tedy parlamentu. Také srdečně vítám svoji kolegyni paní Ivanovou, která se právě tímto tématem ve své zprávě zabývala Koordinátoři na svém zasedání 26. ledna rozhodli o konání tohoto slyšení a my jsme tenkrát měli naději, že budeme mít dostatečné informace o fungování evropského záchranného dešníku, tedy o tom, jak budou fungovat EFSF, FSM a také ESM a že budeme také znát jednotlivé balíčky. Ale bohužel tomu tak není. Evropský parlament bohužel v těchto otázkách není dostatečně informován. V průběhu slyšení se těmito body budeme ještě blíže zabývat. Eh, exemplárně bych chtěl vyjmenovat stanovisko ekonomů a to jsou ekonomové finanční německé skupiny, kteří včera konstatovali, že evropský eh, stabilizační mechanismus nemůže odstránit měnovou krizi v eurozóně je třeba pro země eurozóny vytvořit strategii růstu tak, abychom opravdu nalezli opět důvěru k euru a v tom spočívá hlavní význam ESM. A Evropská komise také dozoruje ESM a Evropský parlament, který je jedinou demokratickou přímo volenou institucí na evropské úrovni, nebyly přiděleny žádné kontrolní funkce a to platí jak pro ESM, tak pro EFSF. Zde tady je velká kontrolní mezera, nedostatek a tento nedostatek kontroly si občané zatím ještě neuvědomují, ale tato mezera musí musí být zaplněna. To je je třeba také si vzít eh, k srdci zásadu, že nemůže veřejnost ručit za určité prostředky, aniž by byla zajištěna kontrola ze strany demokraticky zvolených poslanců. Tento poznatek ukazuje, že my jako rozpočtáři a kontroloři rozpočtu děláme dobře, jestliže se zaměřujeme na kontrolu těchto finančních balíčků. Proto mám velkou radost z toho, že máme velice významný program před sebou a u nás o tomto programu budou hovořit také význační experti. V rámci udělování absolutoria za rok 2009 v minulém roce poslanci kontrolního rozpočtového výboru zdůraznili důležitost jednotlivých záchranných nástrojů. Pokud se týče ESM, tak tam nám tenkrát především šlo o to, aby také byly e, stále zpracovávány výkazy, aby také byla jasně přidělena e, odpovědnost. A zpráva o absolutoriu pro komisi, která byla eh, schválena v březnu eh, v výboru, také ukazuje, že je opravdu důležité, aby kontroly byly významné a také intenzivní. V průběhu slyšení se dozvíme více o kontrole jednotlivých záchranných balíčků a já již nyní se těším na aktivní diskusi. Já právě proto bych vás chtěl seznámit s pěti e, řečníky, které jsme pozvali. Začneme prezentací studie a bude e, hovořit Roland Jankar, partner PricewaterhouseCoopers Belgie a bude hovořit o rizicích rozpočtu EU s ohledem na e SM a potom následuje pan Buty z komise, který budou hovořit z pohledu manažerů a řízení EFSF. Potom následuje příspěvek pana Caldery, předsedu Evropského účetního dvora a také Horsta Erba, který je členem Německého spolkového účetního dvora, kteří budou hovořit ze stanoviska a z pohledu E, mezinárodního, tedy evropského a také národního účetního dvora. Bohužel onemocněl pan Kies Vendrik, člen nizozemského účetního dvora, ale bude nahrazen e, kontrolorem z evropské úrovně, který ho bych chtěl tímto také uvítat budou zde hovořit zástupci účetních dvorů o tom, jaké odpovědnosti a jaké závazky zde existují a jak také jsou zapojeny eh, nejvyšší kontrolní úřady do kontroly těchto finančních nástrojů. Slyšení je rozděleno na tři části a vždy po prezentaci budou následovat otázky. Nejdříve bude hovořit zástupce PricewaterhouseCoopers, potom budou následovat manažeři jednotlivých jednotlivých nástrojů a potom budou hovořit zástupci spolkových, eh, tedy účetních dvorů. Vážené dámy a pánové, eh, vážení hosté, já jsem velice rád, že se na naše slyšení dostavilo tolik hostů, také mimo náš eh, parlament a za to děkujeme Iljaně Ivanové, naší zpravodajce, která se velice intenzivně zabývala tímto tématem, která nám také předložila velice obsáhlou zprávu. A nyní žádám paní kolegyni Ivanovou o úvodní slovo. Máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Milí kolegové, já jsem velice ráda, že výbor pro rozpočtovou kontrolu uspořádal toto dnešní slyšení. Žijeme v zajímavých a obtížných časech veřejné zadlužení v některých členských zemích eh, dosáhlo neudržitelné úrovně a bylo třeba, aby Evropská unie zasáhla. Eh, my jsme v loňském roce přijali eh, balíček, který bude mít středně dlouhé a dlouhodobé následky. Krátkodobě znamená to poskytnout finanční pomoc státům v potížích v roce 2010 Evropská unie rozhodla, že vytvoří dva dočasné eh, mechanismy, to je ESFM a EFSM. Dále od července 2012 bude fungovat Evropský mechanismus stability ESM. Ačkoliv všechny tyto mechanismy mají stejný účel, to znamená pomáhat členským zemím v potížích, jsou eh, různé svými strukturami a svými, svým financováním a také rozpočtovou kontrolou. To znamená, že eh, dnes se máme podívat na tom, jak je to s SFM a FSSF eh, a jakým způsobem bude naopak fungovat ESM. Máme zde eh, experty z komise, z Evropského soudního dvora, z eh, národních eh, účetních dvorů. Já je tady všechny vítám a my se budeme tady zabývat stručně různými, to, co je možné, čili ESFM umožní no, komise, aby si mohla vypůjčit až 60 miliard a samozřejmě zatím stojí jako záruka eh, evropský rozpočet a je tedy jenom přirozené pro Evropský parlament, eh, že provádí kontrolu nad eh, těmito penězi. Také Evropský účetní dvůr má svého externího auditora, čili jeho prostřednictvím účetní dvůr toto může sledovat. FSF naopak je speciální nástroj, který, za který ručí členské země. Tady eh, Evropský parlament nemá kontrolní pravomoc a FSF navíc ani nemá eh, auditní práva eh, pro nejvyšší kontrolní instituce a také hm, zde není počítáno s auditem. Dále tady budeme mít evropský mechanismus, evropský mechanismus stability, eh, původně tedy pro 80 miliard. S ESM je spojený funkční mechanismus a samozřejmě také je třeba, aby zde byl zajištěn eh, audit, který momentálně není garantován smlouvami. Opět externí audit eh, se eh, bude provádět eh, tedy externě, přičemž Evropský účetní dvůr bude pouze jedním členem tohoto auditního orgánu. Loni jsem byla ustanovena jako zpravodajka k tématu eh, zodpovědnost a eh, záruky eh, pro SFM a FSM a rozpočtová kontrola ze strany Evropského parlamentu. Tato studie byl, bude dnes prezentována v první části našeho slyšení budeme se zabývat konkrétními opatřeními na rozpočtovou kontrolu a zároveň tedy konkrétními otázkami externího auditu, veřejného auditu, statistikami a spolehlivosti těchto dat, dále odpovědnosti všech zapojených stran a samozřejmě také půjde o e, roli parlamentní kontroly a také auditorů Čedního dvora. A samozřejmě součástí je také nástroj eh, platební bilance, což je nástroj eh, na podporu nečlenů eurozóny, kteří jsou ve finančních potížích. Toto je dalších 50 miliard eh, eur, které mohou dopadnout potenciálně na evropský rozpočet. A já vítám záměry Evropského účetního dvora Eh, a sice provést revizi této, eh, tohoto nástroje eh, platební bilance. Druhý panel se bude zabývat veřejnou kontrolou těchto nástrojů, role řídícího orgánu, role komisi a dále se budeme zabývat mm, evropskými perspektivami a výzvami z hlediska auditu. My tady máme 60 miliard eh, FSM, 50 miliard, eh, které se týkají eh, platební bilance, to je dohromady 110 miliard, což odpovídá zhruba veškerým platbám EU e rozpočtu na tento rok. A já doufám, že na konci tohoto slyšení zazní jasnější odpovědi na to, jak by se parlament měl ujmout své role je čas klást otázky a my tyto odpovědi dlužíme našim daňovým poplatníkům a občanům. A já vám děkuji za pozornost. Thank you very much, dear colleague. Děkuji, kolegyně Ivanová, za tento úvod do takto důležitého tématu. A nyní pan Čankár z PricewaterhouseCoopers. Vítejte prosím mezi námi. Budeme se těšit na vaši prezentaci ohledně studie, kterou jste provedli. Jsme opravdu rádi, že jste ochoten se s námi podělit o vaše výsledky. Děkuji, pane předsedo, členové výboru a hosté. Děkuji za tu to příležitost, kterou PVC má vyjádřit se tedy a informovat na vás o naší hlavní studii. A já jsem pan, já se jmenuji Žankár, jsem členem PVC Belgie, máme tu ještě další kolegy, kteří eh, věnovali mnoho práce vypracování této zprávy. Myslím, že jste obdrželi tištěnou verzi této zprávy. Je to ovšem dokument eh, v takové fázi ještě před publikací a ve vztahu k zejména ESM se pořád ještě mnoho dokumentů připravuje, takže pořád ještě jsou v důvěrné fázi a my jsme někdy vycházeli, my jsme vycházeli z dokumentů, které jsou veřejně dostupné a abychom naši zprávu dotáhli, budeme vzít potaz, brát potaz i to, co zazní v průběhu tohoto slyšení, případně naši zprávu ještě můžeme upravit. Takže co bylo smyslem naší studie, jak eh, zmínila paní Ivanová, byli jsme požádáni, abychom přeskoumali fungování dvou krizových mechanismů jednak EFSM, čili Evropský mechanismus finanční stability, což je mechanismus, který vznikl v, roku 2000, v roce 2010. A jak paní Ivanová vysvětlila, tento mechanismus umožňuje komisi, aby si půjčovala na kapitálových trzích a aby pak tyto prostředky dále zpřístupňovala členským státům eurozóny, které se ocitnou v obtížné situaci. Další, eh, dalším mechanismem, který jsme se zabývali, je ESM, to je nový mechanismus. To je ev, evropský mechanismus stability. Nedávno byl eh, v rámci nedávno schválené smlouvy, jakožto je, je to v podstatě mezivládní instituce, který má kapitál 80 miliard. Přičemž účky budou kryty členskými státy, takže to nemá bezprostřední dopad na rozpočet Evropské unie. A tato studie se dělí na pět základních témat. Zabývali jsme se rolemi a zodpovědnostmi. Přihlíželi jsme k eh, odpovídající úrovni rozpočtové kontroly, eh, možnosti externího auditu, spolehlivosti údajů a statistik a také jsme řešili demokratický, eh, demokratickou kontrolu. Vycházeli jsme z dokumentů a z četby, ale také jsme organizovali eh, rozhovory. Najdete eh, v naší zprávě i seznam osob, které byly předmětem eh, interviews. Máme tam také schrnutí a doporučení a podrobnější zjištění. Nyní mi dovolte projít eh, základní schrnutí, executive summary a zabývat se také trochu rolemi a zodpovědnostmi. Pokud jde o FSM, tak, jak paní Ivanová uvedla, situace je srovnatelná s eh, některými stávajícími programy finanční asistence, jako je například eh, asistence v rámci platební bilance nebo mechanismus MFA. Takže z hlediska zprávy je to srovnatelné samozřejmě v situacích, kdy se vyžaduje naléhavá finanční pomoc. A s ohledem na fungování FSM Existuje rozsáhlé množství různých eh, dokumentů, které je eh, dáno, dáváno k dispozici i Evropskému parlamentu a příslušným výborům. Rozhodnutí o udělení půjček přijímá Rada a Evropský parlament je informován o těchto rozhodnutích. Jinak je tomu v případě ESM vzhledem k jeho právní povaze, vzhledem k tomu, že se jedná o mezivládní instituci, která není součástí institučního rámce Evropské unie, s, eh, tak my jsme se zabývali tím, že jsme se podívali na smlouvu a zjistili jsme, že v některých aspektech je to v, v souladu s požadavky absolutoria Evropského parlamentu. A v rámci fungování SM existují i některé subjekty či orgány Evropské unie, které se jsou zapojeny, například Komise Evropská centrální banka, Existuje tudíž eh, nepřímá, nepřímá angažmá některých orgánů s tím, že jsme srovnali zprávu ESM s některými dalšími obdobnými mezinárodními poskytovateli financí, jako je IMF, EFSF a konstatovali jsme, že zpráva ESM je sladěna s, se zprávou a řízením těchto dal, jiných poskytovatelů. Ještě jedna poznámka k ESM. Je potřeba monitorovat a z, z, při fungování ESM existují stále ještě některé postupy, které se musí e, dokončit, jako je fungování správní struktury, fungování interního e, auditu a in, také jaká je interakce s e, těmi nejvyššími auditovými institucemi. Dále eh, rozpočtová kontrola ty půjčky těchto mechanismů jsou zahrnuty do finančního výkaznictví Evropské unie, což znamená, že jsou eh, podrobeny politické kontrole prostřednictvím eh, postupu rozpočtového řízení a absolutoria. A vzhledem tomu, že podléhají zodpovědnosti Evropské komise, tak podléhají i auditu Evropského účetního dvora. Parlament má hodně informací o fungování FSM a také zprávu z Evropského účetního dvora. Tímto způsobem tedy jsou informováni. Vzhledem k právní povaze ESM, tak jeho korporátní zpráva je taková, že účetní výkazy schvaluje eh, Rada guvernérů Tyto účetní výkazy jsou dány k dispozici národním parlamentům a účetnímu dvoru a budou podrobeny internímu auditu, který je potom potvrzen externím auditorem. Z hlediska monitorování aktivit, tak eh, to je aktivita, za kterou zodpovídá um, um, jak správ, za to zodpovídá správní rada a e, v zájmu řízení rizik bychom doporučili, aby ESM následovala e, pokyny EBA, European Banking Authority. Dále externí audit EFSM je podléhá um, auditu ze strany ECA, kde je kontro, kontrolován e, výkon i plnění. Pan Caldera vysvětlí práci, která probíhá. A auditní činnost na tou dohlíží auditní rada, to je jakýsi výbor, který potom má dohled nad interním i externím um, auditem. Komise a ECB budou nepřímo vstupovat do ESM a proto Evropský účetní dvůr bude moci eh, auditovat i aktivity komise a ECB v tomto směru. v případě administrativních výdajů Evropské unie za SM, tak i ty můžou podléhat auditu účetního dvora. Další téma se týká dat a statistik. V rámci EFSM Evropská komise využívá údaje, které jsou od Eurostatu, a také od členských států. V minulosti jsme měli určité problémy, ale s daty, ale nyní byly provedeny kroky na zlepšení této situace a tím mám na mysli zejména eh, eh, inspekce přímo v terénu a zlepšení různých inspekčních platform. Komise rovněž využívá některé údaje a i tam probíhají audity kvality těchto údajů. USM se jedná o stejná prakticky data z Eurostatu a od členských států, takže v tomto smyslu jsou ty připomínky obdobné a pokud jde o čistě finanční údaje, jsem výroční výkazy a další, ty budou záviset na kvalitě interního a externího auditu a řízení rizik. Závěrečným tématem, kterým jsme se zabývali, je eh, demokratická kontrola. a podobně jako u platební bilance MFA, tak parlament a výbory dostávají mnoho informací, memoranda porozumění, výroč, výroční výkazy a stanoviska a audity Evropského účetního dvora. Takže parlament má v tomto smyslu informace a může provádět eh, demokratický dohled. Jediným sporným bodem je, že samozřejmě, že EFSM jednou přestane pracovat a je důležité, aby doš, pak byly ty půjčky nadále monitorovány. A ve vztahu k SM, tak tam je určitá možná demokrat, možný demokratický dohled ze strany Evropského parlamentu. S tím, že národní parlamenty obdrží dokumentace a informace a, vý, a finanční výkazy výroční zprávy ESM. Takže v souladu s zásadou meziparlamentní spolupráce je, existuje určitá možnost takového dohledu. Stále se diskutuje o tom, zda výroční zprávy ESM, které připraví, připraví Rada guvernérů, budou eh, komunikovány národním parlamentům a účetnímu dvoru. Diskutuje se o tom, zda by i tento dokument měl být eh, komunikován Evropskému parlamentu. Takže tolik eh, v kostce naše zpráva. Uvítáme dotazy z vaší strany. Já vám děkuji, pane Žanka. Um... Nyní byl stanoven rámec a také můžeme položit další otázky a prohloubit je v diskusi a právě proto doporučuji, abychom nyní položili otázky týkající se přímo této studie. A Nyní první otázku položí paní Ivanová. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych také poděkovat za hlubokou analýzu, která vede k hlubokému zamyšlení a také vzbuzuje hodně otázek. Mě by zajímalo, zdali se domníváte, zdali tyto rozpočtové mechanismy EFSF a ESM opravdu zajišťují eh, zodpovědné řízení těchto mechanismů eh, eh, předpisy pro EFSF již existují, na předpisech pro ESM se pracuje. Jaké se domníváte, předpisy by měly být schváleny tak, aby opravdu byla zaručena demokratická kontrola ze strany Evropského parlamentu. A prosím, zapněte si mikrofon při odpovědi. Tak, jak bylo v prezentaci zmíněno a také ve zprávě zmíněno, u EFSM je situace jasná, protože transakce v rámci EFSM se také dostávají do výročních zpráv, to znamená, že Evropský parlament může vykonávat demokratickou kontrolu. Také je to v případě platební bilance a také MFA. Tak, jak již bylo zmíněno, tak my nemáme zde žádné další připomínky, pokud se týče ESM tak jak již bylo zmíněno, tak ESM, tak e, transakce jsou vlastně prováděny v rámci mezivládního subjektu a je to mimo rámec EU z hlediska korporátní identity. A já se domnívám, že také dopad dopad na eh, rozpočet EU bude omezený jedině, kdyby samozřejmě se prováděly výkazy a také se musí provádět kontrola ze strany komise. Komise a další instituce budou nepřímo zasahovat do fungování ESM. Z hlediska auditu tak účetní dvůr se dostane do situace, že bude prověřovat fungování komise a také výdaje a celé účetnictví ESM. Pokud se týče předpisů, dalších předpisů, tak tady se hodně diskutuje o roli účetního dvora v tomto procesu a také o roli jednotlivých kontrolních nejvyšších úřadů v jednotlivých členských státech. Ale e, to to musí být ještě všechno potvrzeno. Eh, Evropský účetní dvůr a také nejvyšší eh, kontrolní úřady budou sehrávat svou roli při auditování, protože on, tyto subjekty budou členy rady auditorů a právě proto budou moci monitorovat jak interní, tak externí auditory. Eh, také z tohoto hlediska budou napojeny potom eh, výroční účetnictví bude komunikováno jak národním parlamentům, tak účetnímu dvoru. Takže nepřímo tady existuje eh, a je také kontrola ze strany Evropského parlamentu možná. Další tři kolegové se chtějí chopit slova Jan Mulder. Děkuji, pane předsedo. Demokratická kontrola zatím ještě není úplně zajištěna. 60 miliard je z evropského rozpočtu a o evropském rozpočtu se podle smlouvy rozhoduje e, ze strany parlamentu a radou. To, co já tady slyším od Price Waterhouse Coopers je, že parlament bude vždy informován v rámci demokratické kontroly ale to není dostatečná věc. Evropský parlament eh, spolurozhoduje o evropském rozpočtu. Jak my můžeme rozhodovat tedy o tom, jak bude těch 60 miliard vydáno? Můžeme sebrat tři otázky na jednou, takže tři kolegové, další kolega je Sendaja. Daja. Eh, tak. Um... ve vaší studii také je základ pro mechanismus stability. Takže ještě jednou se bude položena otázka. Takže my jsme již položili otázky. Já mám ještě další dvě otázky. Právní základ. Právní základ pro EFSM, Evropský mechanismus finanční stabilizace. Ve vaší studii se odkazuje na smlouvu článek 122. To znamená, vy se domníváte, že článek 122 je podle vaší studie dostatečným základem pro takovýto mechanismus. A druhý a otázka je praktičtější. Co si představujete v souvislosti s národními parlamenty a do jaké míry budou mít skutečně možnost monitorovat nový ESM. To znamená z praktického hlediska, jak budou moci národní parlamenty eh, také dohlížet na operace v rámci ESM. A nebo to bude pouze ve vztahu k příslušnému členskému státu. To znamená, jak si mohou eh, národní parlamenty vytvořit skutečný názor. Děkuji vám, pane kolego Sendegardner. A nyní kolega kolegyně Andreasen. Děkuji, pane předsedo. Mám dvě otázky. Jedna se týká EFSM Bude někdo kontrolovat EFSM, až skončí EFSM? Vy jste se zmínil o má být také následně kontrolovány půjčky, které nebyly poskytnuty. To znamená, mě by zajímal ten konečný audit. To zatím nebylo zmíněno. A pokud se týče ESM, tak tady jste řekl, že Evropský účetní dvůr také bude monitorovat či kontrolovat úlohu komise a můžete tady přesně definovat roli komise ve vztahu k ESM a co by měl Evropský účetní dvůr auditovat. Děkuji vám, opravdu široké spektrum otázek. Já vás žádám o odpověď, prosím. Toto jsou poměrně podrobné otázky, ale e, e, kolega, který také se podílel na zpracování této studie, na ně odpoví. Pokud se týče první otázky, jestli jsem to správně pochopil, tak to již tady e, bylo zmíněno v souvislosti s odpovědností a hovořilo se pouze, že Evropský parlament je pouze informován o rozhodnutí a nemůže rozhodovat. To my jsme také zaznamenali, že to tak je. U MFA se vy, jsme viděli, že jestliže není naléhavý postup, tak tady může být také spolurozhodování. Takže toto je možnost, kterou evropské smlouvy zahrnují. Pokud se týče praktické stránky zapojení Evro- národních parlamentů a také role komise. Role komise v ESM může být jedině uh, sledována eh, dodatečně ze strany ICA a nemohou tuto roli komise monitorovat a sledovat eh, členské státy a parlamenty. Také dochází ke spolupráci mezi Evropským účetním dvorem a nejvyššími kontrolními úřady a já se domnívám, že by bylo eh, lepší, kdyby opravdu tato spolupráce byla intenzivní a existovaly společné monitorovací kapacity eh, eh, co bude následovat po EFSM a co se stane s nevyplacenými úvěry. Já se domnívám, že již byl zahájen audit EFSM eh, e a bude se právě těmito otázkami zabývat. A ta poslední otázka. Ta poslední otázka, promiňte, můžete to ještě jednou zopakovat? jakou, se hrá, jakou roli se komise v rámci ESM. Role komise je především napojena na kondicionalitu. To znamená, začíná se memorandem po porozumění s členským státem a potom se také sledují podmínky v průběhu celého procesu. Děkuji vám, děkuji vám za tyto velice konkrétní odpovědi. Protože nám čas ubíhá a byly položeny otázky, které doufejme bude moci zodpovědět i další řečník a proto budeme pokračovat v našem programu a vítám mezi námi pana Anefa generálního tajemníka EFSF. Vítám vás mezi námi a máte slovo na, pro úvodní poznámku. Um, on the side. And the micro is on the left, yeah. Um, allow me to first thank you for the Dovolte, abych vám poděkoval za pozvání. A e, také mám e, kolegu a já bych e, vám ho rád představil, je představitelem institucí pro naše vnější vztahy. Začal bych uvedením jakéhosi kontextu, který je správný. Jak víte, tady Evropský parlament nemá žádné Eh, formální práva vůči ESF nebo ESM, nicméně my jaksi z hlediska dobrých vztahů a dobrovolnosti toto eh, podstupujeme, myslíme si, že je to důležité a chtěli bychom být co nejotevřenější. Já eh, věřím, že to oceníte. My jsme si tady připravili prezentaci kterou jste asi už eh, viděli a já bych eh, tedy se zastavil u těch nejdůležitějších eh, věcí a poté zodpovíme otázky, budou nějaké. Takže na první straně vidíme ten balíček finanční stability z roku 2010, kde máme tedy celkem 60 miliard pro FSM, 440 miliard pro EFSF a pak 250 miliard v tom Mezinárodním měnovém fondu. Naším, naš mandát se týká těch 440 miliard a vidíte, že tam došlo ke zvýšení garancí, k čemu se dostaneme později. Na straně dvě, eh, tady máme uvedený kontext. V červnu 2010 FSF začal plně fungovat a ke 4. srpnu eh, jsme měli dostatečnou podporu zemí pro naše činnost. My jsme byli Eh, ustanovení jakožto eh, eh, Societe Anonym neboli společnost s ručením omezeným po lucemburského zákona. Máme jako akcionáře 17 zemí eurozóny a máme také příslušný počet generálních ředitelů, kteří jsou tedy zástupci národních centrálních bank. A dále máme eh, ředitele pana Klause Reglinga, který je bývalým generálním ředitelem direktorátu v Evropské komisi. Na stranách 3 a 4 tady uvidíte ještě podrobnosti eh, o, našich, o těch podílech z jednotlivých zemí, jak to vlastně máme rozdělené. A na straně 4 tady je náš mandát, který Eh, už tady v té zprávě byl zmíněn, respektive popsán velice dobře, čili já bych se podíval až na tu stranu 5 a další, který se týká reportingu a vnitřního auditu. Eh, pokud začneme rozpočtovým postupem, eh, my se řídíme osvědčenými postupy z privátní sféry a také se Eh, veřejné sféry a snažíme se tedy podporovat členské země a eh, naše akcionáře eh, v posilování podpory a důvěry. My tedy rozpočet představujeme stejně jako firmy nebo finanční instituce vždycky na konci roku naší správní radě, tam to podléhá schválení a pak eh, dostáváme také pokyny pro příští rok. A pokud dojde v rozpočtech, eh, rozpočtu ke změnám, tak opět je třeba je schválit eh, tou správní radou. Dále probíhá monitorování na měsíční úrovni, na úrovni tedy ředitelství, čili to je ten hlavní ředitel, ten CEO, a my procházíme eh, prostě naše účetnictví za tu dobu a kontrolujeme, jestli je všechno v pořádku. A pak každý den podáváme výkazy o rizicích, což je eh, jeden z těch aspektů, eh, které tedy se zmiňují u FSS, PNL, investice, řízení rizik a tak dále. To jsou ty základní finanční funkce. Pokud bychom se zaměřili na externí audit, tak eh, hrajeme podle IFRS a my jakožto lucemburská firma se snažíme řídit maximální míře osvědčenými postupy užívající, eh, užitými u jiných eh, institucí jako EBRD, banky, investoři a tak dále. Ehm, činíme tak především proto, že musíme, museli jsme si vybrat eh, účetní standard podle lucemburského zákona. Samozřejmě je to také eh, v souladu se zájmy našich eh, investorů, aby se tedy jako velice dobře vyznali, poněvadž všem je znám systém GAP nebo systém IFRS. Většina témat Eh, jako audit účtu, transakce, řízení jazyk a tak dále. To, to všechno je tady tím postiženo. Eh, podáváme výkazy nejenom jednou za rok, což je samozřejmě povinnost podle lucemburských zákonů a výkazy jsou schváleny opět 17 členskými zeměmi, tedy hm, tou správní radou, ale dobrovolně navíc ještě Eh, ještě eh, máme eh, další audit PVC. To je naše ratingová agentura, kterou jsme si, ne, auditor, kterého jsme si zvolili před dvěma lety. Externí reporting, statistiky, kvalita dat, tak to byla další otázka, další téma, které tady už zaznělo a my se k tomu chceme trošku vyjádřit. My tedy jdeme nad rámec povinnosti eh, lucemburských zákonů. My tedy eh, poskytujeme výkazy eh, stateku, což je lucemburský statistický úřad a také Eurostat. To nemusíme, ale děláme to na dobrovolné úrovni, poněvadž je to příspěvek ke kvalitě našich údajů. A samozřejmě pak máme další statistické úřady které tedy z českých zemí. Eh, strany 9 a 10 to je interní audit, to nebudu rozebírat eh, do detailu, ale my skutečně máme eh, funkci interního auditu. Opět je to nepovinná věc, ale my si myslíme, že organizace na naší úrovni, naší velikosti skutečně potřebuje nějaký takový interní audit, který bude nezávislý, kritický a bude nám poskytovat konstruktivní podporu. Funkce interního auditu, to znamená, že toto přímo podléhá CEO a e, je zde také možnost, e, respektive skutečně tady interakce přímo s nezávislými auditory a tak dále. A samozřejmě mm, odtud vycházejí podněty ke zlepšení naší práce. Na straně 11 eh, tady se zabýváme už tím evropským mechanismem stability ESM, což je zřejmě eh, jedno z těch eh, hlavních témat, které vás tady zajímá. Jak už řekli předchozí řečníci, jde o mezinárod, mezivládní organizaci podle mezinárodního práva, čili není to instituce EU a není to ani soukromá firma. Máme tady efektivní eh, kapacitu 500 miliard eh, eur a to znamená, že eh, přímo je možno využít 620 miliard. Systém řízení je trošku jinak. Tady máme radu guvernéru, to je 17 ministrů financí a pak tady máme Board of Directors, to znamená, to jsou eh, členové euro skupiny, čili opět jsou tady ministři eh, financí a jejich eh, tajemníci. Dále tady máme výkonného ředitele, který řídí interní záležitosti. Dále, dále máme účet, eh, na, naše auditory vlastní, kteří spolupracují eh, s Evropským účetním dvorem a s národními účetními dvory, tak abychom skutečně měli kompatibilní audit a eh, budeme mít pět členů, kteří budou součástí toho auditního orgánu. Budou tedy Eh, jeden mezinárodní, dva budou z národních eh, účetních dvorů a dva eh, nezávislí experti. Samozřejmě nás zajímá tedy to, jak se to dělá taky MMF, EBRD, e Mezinárodní banka a tak dále, čili my se snažíme, aby ta struktura byla skutečně jako srovnatelná s těmito benchmarky. Na straně 13 Eh, tady se eh, vysvětluje, jak paralelně funguje EFSF a ESM, což přeskočím a budu se soustředovat na straně 14, eh, kde máme některé zásadní články z dohody o ESM, o tom, jakým způsobem se mají provádět audity a naše finanční fungování. Externí a interní audit podle nás Eh, ve, ve srovnání s jinými podobnými finančními institucemi. Eh, snažíme se řídit tady nejlepším osvědčenými postupy, snažíme se být co nejtransparentnější, výkazy máme na webových stránkách, což je důležité a tady prostě chceme být, eh, jak už jsem řekl, co nejtransparentnější. Na straně 15 tady se hovoří o našem Eh, auditním orgánu, čili tady jsou členové a opět přesněji to bude upřesněno další předpisy. No a na straně 16 eh, to, je, to reflektuje naše probíhající debaty s členskými zeměmi. Momentálně k tomu nejsme schopni říci více. Eh, v podstatě máme tady dnes už jakési návrhy textů, Eh, složení eh, orgánů, jmenování na tyto orgány a tak dále a mm, otázka středu zájmu, eh, případně výkazy. Tyto předpisy budou schváleny oficiálně v červenci 2012, jakmile ESM bude oficiálně ustavena, ale ty debaty samozřejmě probíhají už dneska abychom měli takové předpisy, které by skutečně bylo možné podpořit a které by všechny zájmy reflektovaly. No, závěry. FSF eh, je ustaven podle osvědčených postupů, je eh, plně v souladu se všemi národními požadavky, eh, fungujeme podle IFRS, což je velice hloubkový audit, účetnictví, řízení rizik eh, eh, dobrovolně. Eh, máme ještě další osvědčené postupy v oblasti vnitřního auditu. Dále máme také externí statistiky výkaznictví, které jsou opět dobrovolné a myslím, že členské země to mohou podpořit. S ESM chceme být skutečně příkladnou institucí, která má svou smlouvu a potom ještě eh, detailní předpisy. Eh, já vám děkuji za pozornost. Děkuji. Pane Anev, děkuji za tyto úvodní připomínky. Máme k tomu eh, dotazy, kolegyně Ivanová? Trošku jsem se unáhlil. Ano, hovořili jsme o tom společně, čili vy budete další na řadě pan Butis s, spolu s tím, co prezentoval pan Anev. Takže pan Buty nyní ještě na, přednese tu další část. Děkuji vám. Děkuji vám za, za pozvání. A já většinou spíš navštěvuji Ekon, Nicméně je mi nesmírným potěšením, že tu mohu být u příležitosti této důležité debaty. A děkuji i paní Ivanové za zprávu a PVC za studii, protože je to něco, co do značné míry doplňuje to, co je důležité pro EFSM jak bylo řečeno, tak mechanismus EFSM vznikl na základě nařízení v roce 2010 a dává komisi právo půjčovat na kapitálových trzích a pak přepůjčovat tyto státy eh, státům eurozóny, které zažívají určité problémy, je to okryto evropským rozpočtem, Evropský parlament má dohled nad eh, kroky komise ve vztahu k EFSM, ale může také provádět kontrolu nad operacemi komise v kontextu rozpočtu, rozpočtového a postupu a absolutoria. ale je pravdou, a to také padlo v odpověď na jednu otázku, že Evropský parlament nemá přímou rozhodovací pravomoc pro eh, pokud jde o půjčování FSM, což vyplývá ze samotného právního základu, což je článek 1.2.2. Evropský účetní dvůr má plná auditová práva a náš celkový závěr je, že EFSM podléhá dostatečnému auditu a parlamentnímu dozoru. Je to v souladu se studií, která byla představena. EFSM je nástroj unijní, který tudíž podléhá obecnému rámci. Komise je vždy Eh, v tomto smyslu zodpovědná Evropskému parlamentu a také BOP a MFA. V podstatě máme prv, je tu první, plné právo přístupu pro EFSM. A pokud jde o EFSM, tak specifická role je stanovena článkem 3,5 nařízení, kde se říká, že komise bude přispívat Eh, a bude sdělovat memorandum o porozumění Evropskému parlamentu a radě. Každá země, která dostává půjčku v rámci BOP nebo FSM, tak je potom podrobena čtvrtletnímu hodnocení plnění podmínek před tím, než je vydána další částka a memoranda o porozumění podepsaná s těmito zeměmi jsou pak předávána Evropskému parlamentu. Kromě toho jsou ještě pravidelné zprávy parlamentu a radě o půjčova, půjčkách a úvěrech um, Evropské unie a o zárukách, které jsou pokryty uh, rozpočtem. To znamená, že existuje poměrně značné množství e, informací o těchto úvěrových aktivitách, přičemž půjčky jsou také součástí evropského výkaznictví Evropské unie, takže jsou podrobeny politické, veškeré politické kontrole eh, v rámci ehm, procesu přijímání rozpočtu, rozpočtového řízení a řízení vydání absolutoria. Eh, dále je tu otázka přidělení rolí a zodpovědností mezi institucemi. Pokud jde o opatření, která mm, zajišťují evropský rozpočet, což je velmi relevantní téma pro dnešní diskuzi, tak existují významná opatření, která chrání rozpočet a e, také veškeré dluhopisy. Jsou to e, dluhopisy takzvaně back to back v e, eurech to znamená, že tam eh, z nich nevyplývá žádná úroková sazba eh, z měnových důvodů. A za běžných okolností eh, zpátky těmi země, zeměmi, které si půjčili, vlastně kryjí to, tu splátku těch dluhopisů vydaných Evropskou unii. Ale samozřejmě v případě nepravděpodobné situace bankrotu nebo nesplácení tak eh, je tu ještě eh, právo um, využí, ob, spolehat se na příspěvky členských států, tak aby došlo ke splátce veškerých povinných výdajů, aby došlo k obsluhování dluhu. A pokud se podíváme na EFSF a, a ESM, FSF a ESM to jsou mechanismy, které byly ustaveny jako nezávislé entity mezi členskými státy eurozóny, jsou tudíž v podstatě mimo smluvní rámec Evropské unie a jejich aktivity jsou plně kryty členskými státy, tudíž nemají přímý dopad na evropský rozpočet. Nicméně komise bude hrát klíčovou roli, která eh, byla stanovena také v rámcové dohodě FSF a ve smlouvě OSM. Neboť zodpovídá o vyjednávání kondicionality, která je navázaná na finanční pomoc. Tato role spadá pod eh, pravidelný přeskum Evropského parlamentu v rámci fungování běžných kontrolních mechanismů. Pokud jde o transparentnost obou těchto nástrojů, tak podobně jako FSM nebo platební bilance, každá země, která dostává pomoc od eh, kteréhokoliv z těchto subjektů, eh, bude podrobena pravidelným hodnocením, pokud jde o plnění podmínek a v eh, případně Ehm, jsou tu také ty čtvrtletní kontroly, které podmiňují eh, vydání další částky. Tyto zprávy jsou vydávány a memorandum porozumění s těmito zeměmi bude i nadále předáváno Evropskému parlamentu, tak jak eh, tomu bylo eh, v případě finanční pomoci poskytované v rámci FSF. E další důležitý bod, který bych chtěl zdůraznit, to je důležité zvláště pro parlament. Komise navrhla nové nařízení podle článku 136. Jehož snahou je zajistit konzistentnost mezi procesy e, rámcové dohody o FSF e a smlouvy o e SM a multilaterálním dohledovým rámcem Evropské unie, tak aby bylo zabráněno uh, určitým nedostatkům a aby nedocházelo ke zdvojování komplexní práce. To je součástí takzvaného dvojbalíčku, takzvaného tupeku, který je nyní na stole rady a parlamenty a je to, parlamentu a je to ve spolurozhodování, to znamená, že parlament eh, hraje v přijímání tohoto nařízení eh, plnoprávnou úlohu. Pokud jde o, o odpovědnost FS, FASM, tak eh, jsme byla snaha dost zajistit nejenom Eh, transparentnost, ale také zodpovědnost eh, těchto orgánů, přestože jsou mimo přímý rámec Evropské unie. Existuje eh, celá řada opatření, které mají zjistit veřejný audit, jakožto společnost, která je registrovaná v Lucemburku, tak podléhá lucemburským právním ustanovením o auditu. O auditu a jsou stanoveni auditoři, kteří jsou um, jmenováni uh, uh, na setkání um, podílníků na maximum 6 let. Tito, eh, kromě toho, existuje tedy také interní proces auditu, který má kontrolovat interní finance a procesy, jak eh, vám řekl můj kolega. Vzhledem k tomu, že se jedná o stálý mechanismus s velkou kapitálovou základnou, tak eh, proběhlo mnoho eh, práce s těmi nejvyššími auditovými institucemi, tak, aby byly vytvořeny maximální eh, a osvědčené, ty nejlepší osvědčené postupy, aby byly využívány. A, a aby tato ustanovení odpovídala těm, která používají jiné instituce na poskytování finanční pomoci. To znamená, máme několik úrovní auditu, interní audit, vnější audit a pak nezávislá auditová rada. A tato rada bude mít také právo iniciativy provádět i nezávislé audity ke specifickým tématům podle toho, jak bude v zapotřebí. Výroční zpráva bude dána k dispozici národním parlamentům a nejvyšším eh, institucím eh, auditovým institucím, včetně účetního dvora a také Evropskému parlamentu, což výrazným způsobem podpoří transparentnost. A kromě toho jednotlivé eh, vyhlášky o ESM, o auditu byly připraveny tak, aby vzali v potaz stanoviska Eh, vyvinuté nejvyššími auditovými institucemi a nedávno byly schváleny také Evropským účetním dvorem. A na závěr ještě několik um, posledních uh, poznámek. Vlastně po uh, jarním zasedáním IMF, MMF vidíme, že na finančních trzích je napětí, vidíme, že na těch mezinárodních forech jsme obvinováni, že nedáváme k dispozici do ochrany kvalů dostatek prostředků. EFSF, ESM a EFSM jsou právě příklady podstatného objemu zdrojů, které jsou k dispozici na ochranu stability eurozóny a eura. Udělali jsme vše v našich silách, aby i při mobilizaci těchto zdrojů byl chráněn evropský rozpočet. Na těch 60 miliardů pro e FSM plně zohledňuje manévrovací prostor, který je k dispozici. Takže evropský rozpočet by tím byl postižen jenom za úplně katastrofálních, kataklizmických okolností. To znamená, že tím jsme zajistili plnou ochranu. Kromě toho, celý ten firewall, celý tento ochranný val nebyl rozhodně snadný pro všechny instituce. My už jsme v roce 2010 v květnu když se ustavovalo EFSM a ESM, jsme navrhovali komunitární nástroje. Rada tehdy se rozhodla, že nebude, e, že tomu nevyhoví. A nakonec bylo rozhodnuto, že FSF e bude mimo komunitární rámec. Stejně tak jako ESM, která je mezivládní smlouvou. Takže z institučního hlediska bylo pro komisi dost, to byla dost jedlivá záležitost, jak v tom vlastně hrát roli. Snažili jsme se co nejvíce sladit požadavky a postupy a základní charakteristiky těchto nástrojů s postupy a přístupy které máme, které se používají v rámci komunitární metody. A jak jsem řekl, máme návrh na řízení podle 136, což je ve spolu rozhodování s Evropským parlamentem, čímž by se měla právě zajistit, zajistit ten soulad ale samozřejmě s ohledem na to, že ESM zůstane i nadále vládním nástrojem. Takže toto úsilí bylo neustále přítomné. S tím, že to pro nás institučně opravdu nebylo snadné. Stanovili jsme pravidla kondicionality, která jsou plně v souladu s sixpackem a s multilaterálním dozorem. A to i v případě toho nového nařízení, které je teď na stole, jsme se snažili maximálně chránit evropský rozpočet. Stanovili jsme i principy po, pro takzvanou Eh, takzvaný eh, postprogramový dohled, což je něco, na čem záleželo veřejnosti i parlamentu. Snažím se tedy říct, že je důležité, abychom pak sledovali ty země nejenom v, přímo v programovém období, kde existuje striktní kondicionalita, ale i v tom období, které bezprostředně následuje. Takže toto jsou ty základní prvky našich snah a nyní mohu jen se obrátit na Evropský parlament a radu a vyzvat je, aby eh, rychle přijali tento návrh eh, podle článku 136, který posílí naši roli, roli evropských institucí eh, v řízení těchto ochranných valů. Děkuji. Marko Boty, generální ředitel ECFINu. jeden přímý dotaz na vás. Pochopil jsem správně, že role komise v ESM je mnohem, momentálně mnohem slabší, než byla v e FSM. Pochopil jsem toto dobře? Že tato role momentálně v ESM je oslabena oproti tomu, jak tomu bylo u e FSM? role je úplně stejná ve vztahu k provádění kondicionality a také ve vztahu k memorandum eh, o porozumění s jednotlivými zeměmi. Takže vzhledem ke kondicionalitě, tak EFSM a ESM, tady se hrává komise stejnou roli. Co je odlišné, že pro EFSM tak tady jsme plně zodpovědní za úvěrové operace v rámci evropského rozpočtu, ale u EFSF tomu tak není a jinak je tomu také u ESM. A další otázka tedy, kdo je potom zodpovědný? E, mezivládní rada guvernérů, či kdo zodpovídá za ESM? U, za pokud se týče ESM, tak MSF, M funguje pod kontrolou a také pod vedením Rady guvernérů, což jsou ministři financí a operační část je rada, správní rada, která také se eh, eh, eh, zúčastní rozhodování o úvěrových operacích. Chcete odpovědět na tuto otázku? Pokud chcete, ano, prosím, máte slovo. Vlastně k tomu nemohu nic dodat. Je to samostatná mezinárodní organizace, kterou řídí správní rada a také rada guvernérů a tam se provádí veškeré politiky. Děkuji vám. A nyní dávám slovo paní kolegyně Ivanové. Děkuji, pane předsedo. Chci poděkovat oběma řečníkům z EFSF a také z komise. Já mám tři otázky na pana Anefa ve vztahu paralelnosti oběma, obou nástrojů, o EFSF a SM. Kdo bude také dozorovat e, spolupráci mezi EFSF a ESM v průběhu jednoho roku, kdy budou spolu existovat. A v případě záchrany členského státu pak, jak se rozhodne, zdali se bude tento záchranný balíček využít čerpat z EFSF či ESM. Je tady nějaké kritérium? A za třetí se chci zeptat eh, na poskytnutí bankovní licence ESM a pak se chci ještě také zeptat pana Butyho, protože vy jste eh, několikrát v rámci své prezentace hovořil o tom, že eh, případ bankrotu je nepravděpodobnou záležitostí, jsme plně chráněni a také eh, zabezpečeni ale já mám tady své pochybnosti, protože komise opravdu je dobrým úvěrovým hráčem, ale samozřejmě rizika jsou tady vysoká, protože eh, je například také úvěry jdou do vysoce rizikových zemí. Takže když zvážíme, že komise má vysokou úroveň a také je považována za jistého aktéra, tak eh, my tady nemáme například ani garanční fond jako u nástroje MFA. Takže jak komise chce chránit eh, evropský rozpočet, protože já se domnívám, že tady neustále vysí ve vzduchu vysoké riziko. Bylo to tady položeno celá řada otázek. Pane Anefe, můžete začít s odpovědí? Ano, rád. Já odpovím na první otázku a potom kolega zodpoví druhou a třetí otázku. Pokud se týče EFS, ESF a ESM, jak by fungovala koordinace v prvním roce. Oba dva nástroje by měly stejné řízení, měli bychom tedy stejnou správní radu e, v EFSF a také v ESM. Toto by bylo také poplatné pro většinu zaměstnanců, kteří by řídili tyto instituce. To znamená, že si koordinaci představujeme tak, že by tady byly stejné správní orgány, orgány a také stejní zaměstnanci. Obě dvě instituce by byly v jedné budově v Lucembursku a byly by to jednoduše dva právní subjekty, které by však byly řízeny stejnými orgány. A nyní druhá a třetí otázka. Pokud se týče druhá otázka, to se týče role v přechodném období to bylo také osvětleno na folii 13 prezentace. A tady je také publikace Euro Eurogroup, která hovoří o tom, že stávající závazky do července tohoto roku budou obsluhovány z EFSF a nové závazky budou obsluhovány z ESM. To znamená, že jestliže se nic nestane, tak stávající programy pro Irsko, Portugalsko a Řecko poběží dál a budou obsluhovány z EFSF. Jestliže potom vznikne ESM, pak to přejde na ESM. ESM bude také zapojen do tohoto procesu. Pokud se týče bankovního eh, bankovní licence, tak tady zatím o bankovní licenci pro EFSF ani pro ESM neuvažujeme a neusilujeme o ní. A nyní pan Buty, děkuji vám za velice vhodnou otázku. Já chci nejdříve konstatovat, že Právě nyní jsme provedli komplexní restrukturalizaci s Řeckem. Byla to největší restrukturalizace v dějinách a dokonce s touto epizodou, tak říkajíc, máme nejenom plně chráněný a zajištěný evropský rozpočet, ale také evro, rozpočet veřejných institucí a EAB v eurozóně. Takže je z tohoto jasné, že dokonce v takovýchto těžkých dobách ve velké, v době velké restrukturalizace můžeme chránit veřejný zájem. A pak Evropská rada na členské státy a všichni aktéři na sebe převzali závazek, že mm, oni považují Řecko za ojedinělou epizodu a v žádném případě tady není nemá nikdo v úmyslu eh, takové, takovouto věc opět zažít a Máme tady doktrínu z Dovilu, která je také součástí smlouvy o ESN. Vzhledem k tomu existují zde přímé pojistky pro ochranu evropského rozpočtu. Jak funguje mechanismus? Jestliže dluhová služba není prováděna v rámci 14 dnů v rámci a či to je T minus 10 nebo minus 10, pak by použila komise své vlastní prostředky a sice na základě článku 12 lomeno 3 e, nařízení z roku 2000 pokud se týče plateb, tak členské státy potřebují tři dny, eh, aby reagovali na žádost komise a 14 dní pro EFSM a 7 dní pro BOP jsou adekvátní a potom by komise předložila návrh na opravný rozpočet, tak aby se čerpaly tyto prostředky z rozpočtu EFSM a BOP. Ochrana rozpočtu je jiná v rámci EFA a EFSM a e BOP. A toto je, souvisí s tím, že u EFA se jedná o úvěry mimo rámec EU, potom páky na splacení jsou menší než v případě úvěru e, členským státům v rámci EU, ať se jedná o státy eurozóny či mimo eurozónu. Takže ochrana ve výši 9% se je považována za vhodnou. Pokud by se využil stejný přístup pro BOP a EFSM, tak to by zahrnovalo pouze v současné době pět protistran, které představují několik miliard úvěrů, ale bylo by to velké číslo a my se nedomníváme, že to v současné době připadá v úvahu a my jsme zvolili stejný postup pro EFSM, to znamená opět eh, platba minus 7 či minus 14 dní. A tento přístup pro členské státy se nám zdá vhodnější a já chci zdůraznit to, co jsem řekl na začátku, že nikdo nehodlá opakovat zkušenosti z restrukturalizací Řecka. A také komise plně sleduje podmínky eh, které jsou plněny ostatními členskými státy a které zabezpečují to, aby se tato situace neopakovala. A nyní žádá o slovo celá řada kolegů a uděláme si tedy dvě kolečka. And Andreasen, OD in the second round, please. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, děkuji vám za slovo. Nejsem členem vašeho výboru, ale členem Ekonu. Mám stručnou otázku. První se týká porozumění a druhá se je směrována na pana Butyho. S velkou pozorností jsem si vyslechl, že jste řekl, že komise chrání zájmy komunitárního rozpočtu. Ale když já srovnám částky, které byly vloženy do irského a portugalského balíčku a když porovnám ty částky, tak je v SM 60 miliard a, a IFSF 440 miliard a e, potom je tam ještě rozšířená verze a když se podívám na Portugalsko, tak 26 miliard bylo vyčerpáno z EFSM a další částky EFSF a já nechci zopakovat čísla pro Irsko. 22 miliard EFSM bylo využito a to znamená, že z 60 miliard 48 miliard bylo vynaloženo na Irsko a Portugalsko, zatímco EFSF bylo využíváno daleko méně. A proto já se ptám, jestliže se porovnám částky, které byly vyčerpány z EFSM eh, ve vztahu s penězi z ESM, tak proč je tady tento poměr? Proč eh, peníze EFSM jsou využívány méně než EFSF a potom jaké akce či jaká opatření udělala komise na změnu tohoto poměru, protože tento poměr by byl potom příznivější pro evropský rozpočet. Děkuji vám, kolega Sendegard. V dokumentech, v prezentacích které jsme dostali od EFSF, si můžete přečíst, že programy budou ukončeny v červenci 2013. kdy přestane tedy fungovat EFSF konkrétně? Na to se chci zeptat. A druhá otázka. Vedení v Lucembursku a společnost v Lucembursku. Můžete nám říci, proč bylo zvoleno zrovna Lucembursko? Je to nějaké technické řešení? A nebo existují nějaké eh, pravidla kontroly, která hovoří pro zvolení Lucemburska. A potom ještě jedna věc. Pochopil jsem to správně. V průsledních dvou letech tak účty EFSF byly kontrolovány PVC. Je tomu tak? Děkuji, děkuji vám, děkuji kolegové a dalším kolegou Jan Molda. Děkuji, pane předsedo. Já jsem trošku mystifikován. Plně chápu, že když v květnu 2010 eh, se něco rychle stane, tak musíte také něco udělat a potom bylo alokováno eh, pro EFSF 60 miliard euro. Ale já tomu úplně nerozumím. Podle smluv potom Rozpočtové právo je v EU v rukou Evropského parlamentu a rady. My pokračujeme a využíváme těch 60 miliard a 60 miliard je součástí evropského rozpočtu a Evropský parlament eh, může být pouze o těchto transakcích informován. Vykládám si smlouvu nesprávně, nesprávně uvažuji, nebo jak to je? Já bych rád dostal od pana Buty v této otázce jasnou odpověď. Děkuji vám. Kdo chce začít toto první kolečko odpovědí. Většina otázek byla adresována komisi, nebo kdo by chtěl začít? Prosím. Okay. Uh, thank you. Děkuji. Děkuji za otázky myslím, že eh, tedy jsou to otázky, které eh, v prvé řadě jsou učeny komisi. Eh, myslím si, že tady je takové sdílení v programu mezi evropskými penězi a penězi MMF. A ten benchmark v původních programech, v původním programu byl asi jedna třetina a v druhém programu pro Řecku to bylo upraveno z různých důvodů a můžeme se o toho zastavit podrobněji, když budete chtít. Pokud se týče té části EU, tak došlo eh, ke sdílení mezi FSM a FSF takže ten eh, podíl FSM je větší než FSF. Proč? Myslím, že jsou tady dva důvody. První důvod je, že FSF byla naprosto nová instituce, což znamená, že bylo třeba to nějakým způsobem vůbec vytvořit. A ta eh, operace to půjčování eh, peněz s Evropskou komisí, to už fungovalo, to už, eh, jsme probí, to už probíhalo od začátku krize, čili my jsme byli prostě o něco dále připravenější než to FSF na rozsetí těchto operací. Ovšem důležitější otázkou bylo to, že jak tady bylo řečeno v poslední otázce, když došlo k rozhodnutí v květnu 2010, tak samozřejmě v, tu noc se otevřela japonská bursa v Tokiu a e, spoustu věcí jsme věděli pouze přibližně. A my jsme si v té chvíli uvědomili a také posléze jsme si uvědomili, že 400, 400 milionů bylo určeno pro FSF, ale aby tom zachránili rating 3A eh, tohoto nástroje, jsme museli tedy co si obětovat, což znamená, že to, ta naše síla poklesla zhruba na polovinu. Takže byly tady stanoveny podmínky mm, pro eh, úrokové sazby a ty byly tedy na začátku pro eh, země stanoveny velice vysoko. Uvědomili jsme si, že to tak nebude fungovat a změnili jsme tedy podmínky dodatečně. FSF e 1,4 to bylo výrazně dražší, výrazně dražší peníze než FSM. Takže abychom mohli efektivněji eh, těm zemím pomoci, tak eh, rada se eh, v té chvíli rozhodla, že tedy se přistoupí spíše tedy těště na FSM než FSF. Takže to bylo FSF 2.0 ESM, to tedy bylo změněno tak, aby prostě to nebylo tak odstrašující ty úroky pro jednotlivé země. Musíme si připomenout také to, že zatímco FSM eh, má k dispozici 60 miliard, tak eh, současné Eh, alokované prostředky pro Irsko a Portugalsko eh, činí necelých 3 a, tedy 36 miliard a nemáme v úmyslu EFSM eh, využívat dále po datu červenec 2012, kdy tedy Eh, plně bude platný ESM. Také si vzpomínám, že hovoříme o rizicích pro evropský rozpočet, poněvadž máme tady ten nástroj eh, pro platební bilanci, to bylo 50 miliard během krize a 200 50 a dneska tam máme eh, využito skutečně 11,4 miliard, tedy alokovaný miliard. K článku 1, 2, tedy 122, ten je právním základem pro vznik EFSM a tady ve smlouvě se píše v odstavci 2 článku 122, že eh, pokud je některá členská země v potížích nebo jí hrozí eh, vážné potíže z důvodu přírodních eh, katastrofy nebo mimořádné okolnosti mimo jeho kontrolu, pak rada na návrh komise může za určitých podmínek poskytnout finanční pomoc Unie této členské země. Předseda rady eh, o tom to rozhodnutí informuje Evropský parlament. Čili tady myslím, že ten právní základ je naprosto jasný, pokud se týče role parlamentu a je třeba říci, že eh, právní základ po EFSM byl také eh, zvolen na základě rezoluce parlamentu, kterým se vyzývá komise Eh, vytvořit eh, prostředek eh, nouzové pomoci podle článku 122. Pokud se týče interpretace tohoto článku, který původně byl omezen na, na vlastně přírodní katastrofy. Děkuji. Dobře, kdo ještě k tomu chce něco dodat? Prosím. Já bych chtěl přidat něco k tomu, co eh, řekl Marko Buty o tom rozdělení mezi ESFS a ESM. Tak samozřejmě jsou tady otázky nákladové, ale také FSF na začátku byla eh, vytvořena jako dočasný mechanismus. Nicméně byly tady jasné požadavky konkrétně od jedné členské země, eh, že tedy FSF má být aktivován v okamžiku, kdy byly eh, využity jiné zdroje a kdy je tady požadavek na EFSF. Čili toto vlastně vedlo ke snížení podílu, relativnímu snížení podílu EFSF. To byla taková politická úvaha. A já bych tedy ještě dodal, že pokud se týče dočasnosti EFSF, EFSF nepřestane existovat v roce 2012 nebo 2013, protože bude třeba, aby eh, pokračoval tak dlouho, dokud nebudou vyřešeny veškeré pohledávky či záruky, to znamená nesplacené půjčky a tak dále. Ano, abych ještě eh, k té eh, technické otázce, proč FSF je umístěn do Lucemburska, tak eh, v roce 2010 to mělo několik důvodů. První z nich byl velmi praktický, poněvadž to měla být velice minimalistická organizace, takže eh, by se opírala také o servis Evropské investiční banky. Mělo to mít pouze všeho všude 10 eh, pracovníků a všechno ostatní, trežery, účetnictví, a tak dále, IT, to všechno bylo outsourcované. To byla ta koncepce. E, také jsme vlastně v bývalé budově Evropské investiční banky a také FSM, tedy vlastně ten e, bankovní činnosti a další finanční instituce byly ustan, eh, tady mají své sídlo v Lucembursku, čili ta organizace a koordinace by takto byla daleko eh, zjednodušená. Čili prostě byly tam skutečně provozní a praktické důvody, proč to umístit do Lucemburska. Eh, pokud se týče PricewaterhouseCoopers, ano, oni byli stanoveni, ustanoveni za naše statutární auditory a to je takto od začátku FSF. Děkuji vám. Tak a podle toho, kolik máme času, tak prosím o velice krátké otázky v druhém kole paní kolegyně Andreasen. Děkuji, pane předsedo. Já mám tři otázky. Za prvé, to se týká EFSM jestliže eh, říkáme, že v případě potřeby budou muset přispět eh, členské země, tak těch 60 miliard tedy není to tak, že spočívají na bedrech členských zemí a ne rozpočtu, můžete to vyjasnit? No a pokud se týče členských zemí, Otázka je, pokud skutečně k tomu eh, dojde, tak jsou schopny financovat takovýto default. Druhá otázka, proč FSF nadále eh, má pokračovat v půjčování po červenci 2012, když bude fungovat ESM. Je proto konkrétní důvod? Vy jste řekla, že eh, bude používat stejné stejné vedení a stejné zaměstnance. Budou i auditoři stejní? Třetí otázka. Eh, co znamená eh, zodpovědnost eh, ohledně vyjednávací podmínek v souvislosti s komisí? Protože tady se nejdříve říkalo, že tady bude monitorování, dodržování, ale vyjednávání politická to je něco jiného a z toho vyplývá další otázka bude mít evropský semestr nějaký vliv na tuto politickou podmíněnost. Děkuji. Eh, další otázka. Děkuji, pane předsedo. Mám několik otázek, ale jsou všechny stručné. Ta první se obrací na pana Avi a sice střety zájmu. Eh, pokud se týče Eh, řešení eh, střetu zájmu orientujete se podle mezinárodních standardů definice OECD nebo máte eh, vlastní definici, vlastní představu o toho, co to je takový ten střed zájmu a jaké mechanismy řešení máte. Moje zkušenost a možná naše zkušenost jako poslanců, my tedy vždycky dostáváme Eh, eh, je, je to poměrně ne, nepřehledné a prostě mělo by to všechno prověřit vždycky a potom konstatovat, jak to je. Čili jak se to bude řešit. A otázka druhá, ta se týká všech institucí, eh, včetně komise. A sice správní náklady vaší instituce, nakolik se odhadují a ta varianta pana Butyho, kdo tedy platí správní náklady komise. Jestliže musíme počítat s tím, že v rámci eh, dodatečných eh, úkolů, které přebírá komise pro tyto nástroje, tak dá se eh, počítat tedy s tím, že narostou administrativní náklady EU. A pak tady mám ještě třetí otázku na pana Votyho. Poněkud mě zaráží váš optimismus o tom, že členské země budou splácet automaticky. Všichni, kteří se zabývají rozpočtem eh, v této místnosti, víme, že eh, všichni tedy eh, máme velké potíže, kdykoliv chceme dostat byt jen pár halířů z členských zemí. To je něco úplně jiného, než když před pár lety jsme tady měli 4 miliardy v pokladně a také členské země Eh, tady měli nějakých 40 miliard eh, v rámci strukturálních fondů. Vy eh, říkáte, že v případě výpadku dluhové služby tady je mechanismus, který zmírní riziko pro rozpočet EU tím, že to zaplatí české země. No, vy jste mě tedy nepřesvědčil o důvodech svého optimismu a ještě poslední bod. PricewaterhouseCoopers Coopers ve studii v doporučeních pro eh, Evropský parlament článek 2 kontroly rozpočtu ESM předložil řadu návrhů, eh, takže my nyní můžeme od vás žádat určité informace, které se týkají politiky tohoto mechanismu. Eh, v jakém časovém horizontu bude komise schopna odpovědět na tyto otázky? Děkuji vám. Děkuji. Nyní kolega Gajer jako poslední v tomto kole, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Jestli jsem to dobře pochopil, tak těch 60 miliard jsou vlastně napojeny na evropský rozpočet, takže tam jsme eh, ručiteli. Mě by zajímalo, jestli tato garance je nějakým způsobem jaksi odměněná, protože Eh, to by mohlo představovat v současné době 0,3 procent nebo něco kolem toho a jsme tudíž eh, za tuto garanci nějakým způsobem odměňováni, protože náš nešťastný eh, evropský rozpočet, kdy jsme dlužníky 30 nebo 40 miliard eur, tak Eh, v tomto ohledu je to problematické. Za druhé, eh, komise se postavila proti tomu, aby eh, bylo možno vydávat určité regulace o různých mezivládních nástrojech finančního charakteru, které jsme vytvořili v zájmu ochrany finanční stability. Evropský parlament velkou většinou toto odhlasoval a komise byla proti na základě právního základu. Mě by zajímalo, proč. A pokud je to zdůvodněné, tak jestli chce předložit nějaký návrh, abychom konečně měli nadnárodní nástroj dozoru nad bankovní, bankovního dohledu, protože naše komise už čtyři roky žádá takové eh, nařízení a hrozí, že dojde ke snížení ratingu, ale zatím neexistuje vůbec eh, žádná, eh, žádný orgán nezávislý bankovního dohledu. Komise to odmítá. Proč? A za druhé, jestli hodla rozšířit i pravomoci um, tohoto orgánu na nějaké další oblasti. To byla poslední otázka a pros, přesto vás žádám o stručné odpovědi. Kdo začne? Takže já se rychle vyjádřím té otázce dalšího využívání EFSF. Také s ohledem na to, co řekl Marko Boty a na co já jsem eh, poukázal předtím ohledně rozhodnutí euroskupiny. Musíme to vnímat v kontextu stávající finanční situace, které čelíme. A také v kontextu situace na trhu. To znamená, že je důležité zajistit účinný ochranný val. To vedlo k rozhodnutí ohledně toho, že stávající závazky budou nadále obsluhovány ESFF a paralelně vybudujeme ochranný val ESM, který nezasahuje do stávajících programů. Takže to zvyšuje celkový objem na těch 500 plus nad těch 200, které jsou už používány na obsluhování eh, řeckých dluhů. Takže stávající ekonomické a finanční prostředí je jedním z důležitých faktorů. Dále pokud jde o kondicionalitu, tak je jasné z toho, co zatím zaznělo, že ta kondicionalita USM bude nadále uplatňováno, uplatňována, což platí i pro um, ehm, SFM a SFF, což eh, musí být kompatibilní ní s evropským rámcem a s příslušnými nařízeními. Ano, děkuji. Já bych začal um, nákladovými otázkami ESM. ESM by bylo vlastně jako EBRD nebo jako MFF v tom, že by pokrývalo své vlastní náklady, mělo by určitý, určité Eh, zisky a ztráty, to znamená, měla by určitý příjem a na základě toho, z toho příjmu by se pokrývaly náklady. Nebylo by to samozřejmě eh, pro skutečný zisk, ale podobně jako jiné instituce by mělo mít eh, svůj přehled příjmu a ztrát. Takže když se podíváme na ESM a na, také na ty jedno, na, ta, na ty jednotlivé předpisy ESM, tak e, i tady e, exist se používají stejná pravidla, aby se zabránilo konfliktu zájmu jako jiných institucí. A pokud jde o auditory, jestli ESFF, e EFSF bude mít stejné auditory jako SM, tak tady je to trošku jiné, protože EFSF je skutečně soukromou společností, která by měla soukromé statutární auditory, v tomto případě by to mohlo být PVC nebo jiná firma a USM by struktura byla jiná. Tam je, eh, ten, tam je ta auditní rada, která má pět členů, ale měl by existovat, eh, být vybrán také nový statutární auditor, který by se účastnil nabídkového řízení v tomto ohledu. Takže eh, tam je ta struktura jiná a nejsou to totožní auditoři. Každopádně toto všechno by bylo až po vytvoření SM, to znamená po prvním červenci. Pan Ane? Ano. Tady zaznělo mnoho velmi podnětných eh, a zajímavých dotazů. Odpovím na několik z nich. Dále, jestli eh, ta pasiva jsou krytá evropským rozpočtem. Ano, v konečném důsledku ano, ale samozřejmě, že ten evropský rozpočet má své charakteristiky, které s tím souvisí. A v případě nějakých změn evropského rozpočtu, kdyby členské státy byly k tomu nuceny, tak je jasné, jak jsem již předtím naznačil, že komise by využila i svoji vlastní pokladnu a své vlastní prostředky, případně i by výjimečně využila svůj vlastní účet u členských států a v odstavci 3 nařízení 1150 z roku 2000 zavazuje státy, aby k tomu, aby reagovali na žádost komise. A jak jsem naznačil, je tu čas 14 dní pro EFSM. kdy členské státy mohou reagovat a v případě včasného varování že nedochází k této splátce, tak by byla aktivována ustanovení podle článku 12, která stanoví povinnost členských států splnit tento požadavek. Dále zvládání nákladů z hlediska komise. My jsme byli velmi opatrní, opatrní abychom sladili podmíněnost pod EFSM a FSF e a ESM takovým způsobem, aby ta kondicionalita byla stejná u všech těchto nástrojů. Čili platí to pro jeden program, pak jsou to různé nástroje, které zajišťují jeho financování, takže náklady na dohled jsou plně integrované do běžného dohledu dohledové činnosti komise. Podle balíčku šesti opatření Sixpacku je tato podmíněnost zlepšená, zefektivněná, její vymáhání je silnější než dříve. A to právě proto, abychom zajistili, že ty programy budou implementovány v plné míře. A v první řadě, aby existoval prvek prevence, to znamená, aby členské státy se do toho programu eh, především vůbec nedostali. A pak eh, tady máme také Tupek, eh, o kterém se nyní jedná ve spolurozhodování s Evropským parlamentem, kde jsme ještě více posílili aspekt podmíněnosti včetně postprogramového období. kdy v případě absence takového dohledu by mohlo dojít k určitému rozvolnění implementace. Proto jsme v rámci eh, Sixpacku i Tupeku silně posílili tuto kondicionalitu, což je eh, v souladu s lepší implementací programu. K evropskému rozpočtu a jeho ratingu Evropská unie má rating 3A, Moody eh, eh, Standards and Fitch a primárně vychází eh, z té eh, jeho eh, úvěryhodnosti a z možnosti vykompenzovat problémy na úrovni jednotlivých členských států a to je tedy jeden z prvků, který stojí za tím eh, trojím A. Ratingové agentury věnují pozornost také prostoru pro slučování fondů, ale je jasné, že to, co, se, to, co máme v rámci FSM, naprosto eh, je v souladu s, eh, pokračují, s dalším eh, re, pokračováním hodnocení trojitého A pro evropský rozpočet. A pokud jde o EBA, Evropský bankovní orgán, tak ten není nějak navázán na tyto eh, nástroje finanční pomoci. Na ně se to nevztahuje, protože ten souvisí spíš s bankami, ale Evropský bankovní orgán má určité, um, určitou roli v případě například podpory v rámci FSF e nebo FS, e e FSM některých půjček členským státům za účelem rekapitalizace bank. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. za intenzivní diskuzi, v níž jsme se zaměřovali na perspektivu vlastně zpráv, zprávy EFSF, AS, e FSM, ASM a nyní bychom se mohli zabývat perspektivou účetního dvora. Mohli bychom probrat i víc aspektů, ale dochází nám čas. Takže bychom to měli nechat na dalších zasedáních a teď bychom se skutečně měli zabývat tou perspektivou účetního dvora. Je nám nesmírným potěšením, že můžeme v našem středu přivítat pana Kaldéru, který by tedy hovořil jako první. Děkuji vám, pane předsedo, stění hosté, poslanci a poslankyně. Chci pozdravit celý výbor i paní Ivanovou za to, že zorganizovala toto slyšení, které je nesmírně důležité a také za to, že mám možnost za Evropský účetní dvůr eh, přispět k této debutě, debatě. Iniciativa výboru spořádat toto slyšení o cílech, provozu a dohledu mechanismů finanční pomoci, které vznikly v reakci na pokračující ekonomickou finanční krizi Evropský účetní dvůr nesmírně vítá. Tato iniciativa představuje skvělou příležitost upozornit na různé otázky, které jsou ve hře a využít bohatých zkušeností, které spolu můžeme sdílet a nejlepší by bylo prohloubit tak společné chápání problému. Tím pádem může samozřejmě dojít k určitým poselstvím, která se překrývají s jinými prezentacemi. Vlastně to ukazuje, že se na věci díváme podobným způsobem. Víte, že Evropský účetní dvůr od samého začátku v roce 2010 jasně a jednoznačně říkal, že Evropská unie jako celek musí věnovat pozornost zejména dodržování klíčových principů, které musí být respektovány, kdekoliv jsou, kdykoliv jsou v sázce veřejné prostředky. A e, to jsme říkali v listopadu panu Van Rompojovi a také v květnu 2011 v pozičním dokumentu na toto téma. Kromě toho všeho se všemi nejvyššími auditovými eh, institucemi Evropské unie, když jsme se sešli, a tak jsme opět tyto zásady ještě jednou zopakovali a podtrhli v našem prohlášení. Jsou tu tři základní principy, které stojí za to si připomenout. Transparentnost, eh, odpovědnost a veřejný audit. Transparence má formu spolehlivých a včasných informací o reálném nebo zamýšleném užívání veřejných fondů a příslušných rizicích jim jsou vystaveny. Odpovědnost znamená veřejný dohled nad operacemi a také to, aby byly skutečně osoby zodpovědné za rozhodování činěny zodpovědné za, své jednání. A veřejný audit, který má poskytnout informace a určité ujištění o tom, jak, jsou, jak se je nakládáno s veřejnými prostředky. Evropský účetní dvůr je připraven sehrát svou roli při plnění těchto tří principů v kontextu mechanismů, které jsou předmětem dnešního slyšení. Z naší perspektivy práva a povinnosti Evropského účetního dvora lze rozdělit na několik hlavních kategorií. Jsou tu některé společné prvky, to je jasné, a zároveň existují některé výrazné rozdíly, na které upozornili předřečníci. Začnu FSM a pomocí eh, plat, v rámci platební bilance. Tady se to odehrává v rámci smlouvy o Evropské unii, existuje jasná zodpovědnost komise eh, řídit, a zpravovat tento proces a je to zaručeno Evropskou unii. A finanční toky se pohybují přes eh, evropský rozpočet a objevuje se to také tudíž ve finančních výkazech Evropské unie tak tomu je v případě jakýchkoliv eh, operací, eh, jakýchkoliv eh, úvěrových a půjčovacích operacích. A účetní dvůr má plné právo auditu a také povinnost finančního auditu těchto operací. Toto probíhalo od roku 2008, kdy platební kdy pomoc s platební bilancí byla rozšířena a kdy byla poprvé použita na pomoc některým členským státům je mimo eurozónu. První podpora CSF, CFSM byla vynaložena v roce 2011 a bude ošetřena eh, v rámci eh, auditu, na kterém teď pracujeme. A výroční audit je ještě doplněn některými selektivními kontrolami schody a účinnosti. A to provádíme formou mimořádných zpráv. Například hodláme začít také pracovat na auditu, eh, pomoci s platební bilancí a pomoci v rámci e FSM. Druhý eh, ta, typ nástrojů, na který jsem chtěl upozornit, je um, ta facilita řeckých půjček a EFSF. Tady již práva ne, nevyplývají přímo ze smlouvy, nebo ne přímo. Tyto nástroje už tu byly zmíněny nezahrnují evropský rozpočet jako takový. Jsou to praktická uspořádání, které zahrnují e, státy eurozóny a v podstatě to riziko se týká hlavně národních fondů. Ale komise s Evropskou centrální bankou mají klíčovou roli při nastavování a provozu těchto nástrojů a při monitorování plnění. Evropský účetní dvůr má e, zodpovědnost, která je zakotvena e, i v rámci evropských, e, evropského um, aky, aby kontrolovala administrativní výdaje institucí a operační účinnost ECB. Tím pádem máme možnost auditovat i zprávu těchto nástrojů těmito institucemi. A nemusím vám připomínat, že naše zdroje jsou omezené. Musíme si vybírat mezi mnoha prioritami, musíme eh, si vybírat naše auditové priority na základě rizik, na základě finančního významu a veřejného zájmu a dalších faktorů, která nám pomáhají správně, správným způsobem vynakládat naše zdroje. A konečně je tu také SM, to je nejnovější mechanismus který má být stálým eh, následníkem FSM a SFSF. Až dojde k tomu předávání, k přechodu, tak to samozřejmě zahrnuje určitá praktická uspořádání, která zatím nejsou ještě úplně známa alespoň pokud do FSM. A jak tady bylo řečeno, měli jsme tady už určitý, ins eh, určité vhledy do této záležitosti, ale z naší perspektivy chci zdůraznit, že nemáme právo ESM jako instituci podrobovat auditu. To je jasné. Ale jsem eh, potěšen, tím, což bylo upozorněno již v prezent, eh, řečeno již v prezentaci pana Aneta, že můžeme jmenovat jednoho z pěti eh, členů, kte, kteří pak jsou v auditní radě tohoto mechanismu a eh, tím pádem mohou tam být používány také některé mechanismy, které budou zavedeny do upravené smlouvy OSM. E ta rada auditorů již byla zmíněna, nebudu ji popisovat, ale chtěl bych říct, že v tomto případě i v případě FSF bude Evropská komise hrát klíčovou roli při přípravě a e, provozování ekonomických programů. To bude zahrnovat i předběžné hodnocení rizik, vyjednávání kondicionality a monitorování plnění. I v tomto případě účetní dvůr může kontrolovat roli komise. Když se podíváme na celkové výzvy, které před nás staví krize, tak si musíme uvědomit, že mechanismy, o kterých dnes hovoříme, jsou součástí širší reakce. Chtěl bych zdůraznit Eh, celý palík opatření, které tu máme, abychom zle, v zájmu zlepšení eh, evropské zprávy. Zahrnuje to i evropský semestr. Hovořili jsme o tom již eh, v kontextu Sixpacku v minulém roku a nyní v rámci té fiskální dohody. Kromě toho je tady také otázka dohledu nad finančním trhem vznikly eh, agentury nad nimiž eh, bdí i Evropský účetní dvůr. A vzhledem k tomu, že u všech těchto opatření je velmi důležitá kvalita statistiky, tak účetní eh, dvůr nyní dokončuje audit účinnosti Eurostatu při zlepšování procesu, který Eh, má vést k zajištění spolehlivých a důvěryhodných evropských statistik. Evropský účetní dvůr a evropské instituce mají všeobecnou zodpovědnost využít své pozice a perspektivy k tomu, aby přispěli k zajištění účinné veřejné zodpovědnosti, transparentnosti a veřejného auditu prostředků, které jsou dány k dispozici na naplnění evropských cílů. Proto budeme i nadále monitorovat vývoj a budeme přispívat, jak nejlépe budeme schopni, jako až dosud. A to nejenom pokud jde o reakci na ekonomickou krizi, ale také tím, že budeme posuzovat celkové prostředí a vývoj z hlediska transparentnosti, um, z hlediska odpovědnosti a auditových dopadů. Ještě k ESM. Rostoucí veřejný audit ESM je slibný vzhledem k mezivládní povaze tohoto mechanismu, zvláště ve srovnání s předchůdcem eh, této instituce, což byl EFSF. A takovým raison d'être ESM je chránit integritu eurozóny a tím pádem i jednoho z pilířů eh, hospodářské a měnové unie. Pane předsedo, ještě než eh, skončím, tak mi dovolte využít této příležitosti k tomu, abych potrhl, že spolupráce mezi eh, národními auditovými institucemi a Evropským účetním dvorem byla úspěšná i v kontextu kontaktního eh, výboru a mezi členskými státy eurozóny. Vznikly tím společné pozice, které měly značný dopad na upravenou smlouvu ESM i e, na ty e, pozdější, e, pozdější pravidla fungování. A chci zejména poděkovat německým kolegům za vůči roli, kterou v tomto sehráli. Ukázalo to velmi významnou účinnost těsné spolupráce a společného cíle při podpoře Eh, adekvátní úrovně veřejného dohledu a zodpovědnosti, což je eh, něco nesmírně důležitého, je to priorita. Chci říci, že zejména to, že jsme odhodláni pomáhat vašemu výboru k eh, zajišťování ještě větší transparentnosti, odpovědnosti a veřejného dozoru, kdekoliv jsou v sázce veřejné finance. Děkuji. Děkuji vám, pane Caldero. Děkuji vám nejenom za váš úvod o evropském auditu, ale také vám děkuji za to, že se budete zasazovat o transparentní auditní proces. Nyní přejdu z evropské úrovně kontroly a také od evropských výzev přejdu k perspektivě národních kontrolních úřadů a srdečně mezi námi vítám pana Horsta Erba, který je členem Spolkového účetního dvora a ten, pan Erb také zde zastupuje předsedu německého účetního dvora pana Engelse. Máte slovo, prosím. Děkuji vám, děkuji vám, vážený pane předsedo, vážená paní Ivanová, dámy a pánové. Srdečně děkuji za tuto příležitost, že se smím zúčastnit tohoto slyšení. Chtěl bych vám také předat srdečné pozdravy našeho předsedy, pana doktora Engelse, který také byl velice rád že otázky externí finanční kontroly v souvislosti se záchrannými balíčky mohou být na této půdě prezentovány a dosavadní diskuse a také prezentace zástupců záchranných balíčků a komise ukázala, že ty, tato podpůrná opatření pro euro nebudou využívat pouze evropské prostředky, ale také budou zde čerpány národní prostředky a také členové eurozóny musí eh, dát příslušné záruky, což je založeno na smlouvách. Pak tady vzniká otázka, kdo kontroluje tyto veřejné prostředky také z národního hlediska v našich zemích v Evropě v Evropě kontrolují právě eh, nezávislé kontrolní orgány o využívání veřejných prostředků. Také informují parlamenty a tím pádem vykonávají externí finanční kontrolu, která, je, kterou musí, která musí být prováděna u veřejných prostředků a je běžným standardem. Proto jsme se také s jistými obavami zúčastnili zasedání e, v, v Evropském a také v Národním parlamentu, kde se diskutovalo o návrhu smlouvy a my jsme zjistili, že tato smlouva neobsahuje mandát pro nezávislou finanční kontrolu, že takovýto mandát jednoduše není naplánován. Smlouva sice předpokládá interní audit a také se tady je zaplánován auditor, ale pořád jenom interní, zatím zde není naplánovaná externí finanční kontrola. A toto nemůže, není v souladu s mezinárodními standardy, které platí pro nejvyšší kontrolní úřady i na mezinárodní úrovni. Především je to standard ISAI 5000, kde se stanoví, že mezinárodní instituce, které jsou financovány z veřejných rozpočtů, musí také být podrobeny eh, testům a také prověřování využívání finančních prostředků. A tady se nejedná pouze o to, že tyto kontroly jsou zaměřeny na správné využívání finančních prostředků, ale také na to, jakým způsobem eh, jsou tyto prostředky vynakládány. My jsme upozornili našeho ministra financí na tuto mezeru, také jsme to přednesli v našem národním eh, výboru pro rozpočet. Toto bylo vzato na vědomí a ministr financí potom nás vyzval, abychom začali působit iniciativně a tak, abychom se také spojili s nejvyššími kontrolními úřady v rámci eurozóny a také předložili návrh, jak vyplnit tuto mezeru. Pak se konalo setkání v září minulého roku, kterého se zúčastnili zástupci nejvyšších kontrolních úřadů eurozóny a cílem tohoto setkání bylo za prvé předložit návrh na formulaci, jak má vypadat externí finanční kontrola v rámci ESM, co si nejvyšší kontrolní úřady představují, co by se mělo stát součástí smlouvy. A za druhé nám bylo také jasné, že jsme přišli vlastně pozdě, protože smlouva již byla podepsána v té první podobě, to znamená, jaké kroky je třeba udělat, aby tyto úpravy se ještě dostaly do textu smlouvy. Účetní dvory, kontrolní úřady se dohodly na zásadních čtyřech pilířích a za prvé, že je třeba vytvořit nezávislý kontrolní úřad, který, či orgán, který bude mít nej, maximálně pěti členů z nejvyšších kontrolních úřadů e, z oblasti eurozóny, tak tento orgán by měl e, vykonávat kontrolu jak interního auditu a také externího auditu. Tento orgán by také měl se zabývat finančním zprávou, eh, finančním řízením, eh, řízením rizik a měl by také mít možnost podávat zprávy jak parlamentům, tak i radě guvernérů. Tato iniciativa nejvyšších kontrolních úřadů byla uvítána a také bylo o této iniciativě dále diskutováno a veškeré nejvyšší kontrolní úřady a také účetní dvůr tuto iniciativu podpořil. Pan Caldera se obrátil na vnitrostátní kontrolní úřady a předložil tu, tento návrh. My v Německu, ale také ostatní kontrolní úřady eurozóny jsme se obrátili na ministerstvo financí a také na účetní dvory, tak abychom zde vzbudili zájem o tuto úpravu. Tato iniciativa z naší strany byla opravdu úspěšná vznikl článek 30, který je ve smlouvě o ESM a tento článek 30 víceméně vychází z o něch pilířů, které my jsme jako eh, nejvyšší kontrolní úřady účetnímu dvoru navrhli. vznikne tento kontrolní orgán, bude mít pět členů, tři členové budou z národních kontrolních úřadů. My také vítáme, že Evropský účetní dvůr má stálý mandát a že mimo to budou do orgánu patřit ještě další experti a já se domnívám, že to bude velice dobré pro činnost tohoto orgánu. Důležité je, že tito členové budou vykonávat své mandáty osobně. To znamená, že E, národními kontrolními úřady jmenovaní členové byli jmenováni ad personam, také nebudou dostávat žádné pokyny či instrukce od orgánů, kterými byly vyslány. To znamená, že oni mají osobní mandát, který budou také vykonávat. Požadavky na jejich kvalifikaci jsou také uvedeny ve smlouvě a musí vypadat tak, a aby mohli tito členové svou práci v tomto orgánu řádně vykonávat. Bylo také domluveno, že tato rada bude podávat zprávy o své činnosti radě guvernéru a rada guvernéru předá tyto zprávy národním parlamentům v rámci eurozóny tak, aby kontrolní úřady eurozóny tyto zprávy obdrželi, není eh, specificky upraveno, jak se má tato zpráva dostat do rukou Evropského parlamentu, ale v rámci dnešní diskuse vyšlo jasně najevo, že takováto zpráva mu se zajisté také určitě dostane do rukou Evropského parlamentu. Také jestliže článek 30 Eh, smlouvy OSM byl zásadním krokem pro eh, zakotvení kontroly, pak eh, my se domníváme, že je třeba ještě další kontroly. V březnu tohoto roku jsme se opět sešli v Bonu a předložili jsme návrhy, vypracovali jsme návrhy, jak je možná konkretizovat předpisy v rámci článku 30 a jak je možné řešit otevřené otázky v jednotlivých ustanoveních. Náš návrh na vyhlášky byl ten, že by se tam také stanovilo funkční období pro členy rady eh, a my zde navrhujeme funkční období tří let. Tito členové orgánu nesmí být v žádném konfliktu zájmu. My jsme také stanovili, jakým způsobem mají rotovat členové vyslaní nejvyššími kontrolními národními úřady a také jsme řekli, že rada také může e, vykonávat kontroly hospodárnosti a také může sama rozhodnout o tématech, kterými se bude zabývat. Například řízení rizik v rámci ESM by pod to spadalo. Dále toto doporučení, které tam bylo vypracováno, by eh, se dotýkalo také technických otázek, že například členové výboru mohou využít pomoci expertů. Dále je tam také úprava, která říká, že rada bude podporována expertízou ze strany ESM. A od také tam byly zmíněny například e, otázky nákladu, což jsou otázky nákladu na dopravu, na experty a tak dále. Takže všechny tyto otázky mohou být v příslušných předpisech dále řešeny. Návrhy již byly eh, předloženy a my doufáme, že tyto návrhy budou do příslušných předpisů zapracovány. V tomto duchu vám děkuji za pozornost a jsem k dispozici pro vaše otázky. Děkuji. Děkuji vám, děkuji vám, pane RB, za vaši prezentaci a protože čaj, čas již pokročil, tak předám slovo panu Vandenbosovi z nizozemského účetního dvora který zastupuje pana Fendrixe. Prosím, vítám vás na našem slyšení a také prosím vyřiďte naše pozdravy panu Fendrixovi a nyní se těšíme na vaši prezentaci. Máte slovo, prosím. Děkuji vám, pane předsedo žijeme v neklidných dobách. Včera nám padla vláda, dnes eh, a ten týžden den onemocněl eh, pan kolega, eh, který tady bohužel nemůže být. Velice se vám za to omlouvá, protože velice rád by tedy Eh, zde byl osobně, že bohužel to nejde, takže já eh, ho na jeho požádání s dovolením zastoupím. Dámy a pánové, nejvyšší auditní instituce eh, mají zodpovědnost podporovat transparentnost a odpovědnost, pokud se týče veřejných peněz. A to se netýká pouze našeho institutu, to znamená Nizozemského účetního dvora, ale je to, eh, je to rozšířené, eh, rozšířené, eh, rozšířený názor v celé EU mezi všemi auditními institucemi. Pokud se týče Evropského stabilitního mechanismu a dalších nástrojů, tady je třeba říci, že vedoucí politici v Evropě rozhodují o eh, nebývale velkých částkách eh, jak českých zemí, tak Evropské unie, tak mezinárodních institucí, aby tyto nástroje měly veřejnou podporu, je nutná transparentnost eh, ve výkazech tím, že o všech operacích bude přehled a je třeba, aby také audit byl nezávislý. Podle Nizozemského účetního dvora ESM eh, tyto principy neplní dostatečně. To znamená, že v tom permanentním mechanismu, který se nyní vytváří, by měla být situace lepší. Tak abychom byli eh, zcela, aby bylo se jasné, eh, je podle našeho názoru zapotřebí tří věcí. Za prvé dostatečná transparentnost, podobě spolehlivých a včas podávaných informací, včetně národních statistik, o tom, jak se skutečně vynakládají veřejné fondy, eh, jak by měly být nakládány a jaká jsou rizika. Za druhé, eh, přiměřená zodpovědnost, včetně veřejné kontroly fungování a osobní zodpovědnosti osob rozhodujících a manažerů. A za třetí adekvátní veřejný audit, tak aby byla eh, jistota o informacích eh, týkající se vření fondů, rizikům, které jim hrozí, což vše by mělo přispět k transparentnosti a k zodpovědnosti. Podívejme se nyní na ESM. Tento nástroj finanční stability je založen na mezinárodní dohodou mezi 17 členy eurozóny. Bude to mezinárodní organizace s vlastní eh, právní subjektivitou podle mezinárodního práva. Jak bylo popsáno ve studie výboru KONT, role jsou jasně definovány Eh, pro eh, všechny řídící orgány eh, v souladu s, mm, s tím, jak jsou uspořádány organizace typu MMF, EIB, Světové banky a tak dále. ESM není součástí právního rámce EU. V podstatě by si to vyžádalo, vyžádalo rozsáhlou změnu dohod o Evropské unie a to se týká také článku 136. E, toto prostě byla volba e, rola a kompetence Evropské komise, Evropského parlamentu a Evropského četního dvora e, vůči ESM jsou omezené a důležitá opatření, která se týkají demokratické a právní kontroly, se nyní doplňují do dohodě o ESM. Zatímco Evropská komise spolu s ECB bude sehrávat roli, která je důležitá. Analýza závažnosti rizik na finanční stabilitu eura, jednání memoranda o porozumění ESM, podrobnější podmínky pro poskytování finanční pomoci, sledování souladu s těmito podmínkami v praxi Eh, dostatečné, dostatečná opatření pro demokratickou kontrolu a efektivní externí audit zatím v rámci ESM nejsou. Eh, jediná explicitní reference na ESM, eh, e smlouvu ESM k těmto úkolům je pouze v preambuli Eh, přičemž eh, se tady říká, že programy se, nebo postprogramy se mají provádět mm, komisí a stranou eh, v souladu s články 121 a 136 smlouvy. Nicméně, kdo bude kontrolovat, zda tento úkol je řádně prováděn? Budou to guvernéři, budou to auditoři? Smlouva dává auditorům podle článku 30 výslovně úkol aby kontrolovali účetnictví ESM a ověřovali platnost jejich provozní účtu a rozvah. Auditoři mohou provádět nezávislý audit a mají plný přístup k dokumentům ESM, které potřebují pro svoji práci. Podle nizozemské vlády jsou to pouze základní ustanovení, eh, která a je možné je rozšířit v podrobnějších předpisech, na níž se právě pracuje. Eh, druhá komora eh, nizozemského parlamentu přijala dvě rezoluce k tomuto systému a usiluje o zakotvení plného externího auditu a transparentnosti. Podobně jako vysvětlil náš německý kolega, Eh, Evropský eh, účetní dvůr by velice eh, rád viděla, aby byly posíleny principy řádnosti, přiměřenosti, rizika, řešení rizik a tak dále. S pomocí naší vlády doufejme, že bude naším přáním učiněno zadost. Pokud tomu tak všem nebude, pak jediným auditem eh, vlivu a výsledků fungování ESM budou speciální audity ECA činností eh, Evropské komise eh, kontrolovaných pod článku 121 a 136. Individuální auditní instituce eurozóny nemají právo provádět vlastní audity mezinárodní organizace. To je samozřejmě obtížné. Tyto auditní instituce nemohou dělat více a eh, vy se k tomu můžete eh, více tedy přečíst na našich webových stránkách www.rekenkmnl, kde se popisuje Eh, jak rychle se mění zde prostředí a co to znamená pro veřejnost a audity. Dá se říci, že efekty a výsledky fungování ESM to bude novinka, protože eh, zatím byly výdaje Evropské unie byly zatím restriktivní. A ty audity se nyní budou muset eh, uskutečňovat mimo rámec ESM z této perspektivy, z perspektivy SSM, eh, to asi není adekvátní veřejný audit ESM. Podívejme se ještě nyní stručně na další dva aspekty fungování ESM, a to je transparentnost a zodpovědnost. Eh, existují iniciativy na posílení eh, řízení ESM vůči, tedy v otázce veřejného auditu, Dá se říci, že konkrétní opatření jsou zatím velice slabá v oblasti transparentnosti a zodpovědnosti a zatím se skutečně nic nestalo, aby došlo ke změně. Podle smlouvy o ESM by ESM měl zveřejňovat výroční zprávu, které bude obsahovat také auditované eh, přehled o hospodaření, eh, včetně statement o finančních eh, situaci a také výsledovka, tedy výkaz zisku a ztrát podle článku 27. Eh, auditoři by také měli sepisovat výroční zprávu, která bude předkládána guvernérům. Eh, přístup k tomuto by měly mít národní parlamenty, úvěrové, pardon, eh, auditní instituce členů ESM a ECA. Nicméně eh, nizozemský účetní dvůr si myslí, že prakticky eh, nic nebude zveřejňováno, což je znepokojující. Bez sdílení informací a bez veřejné kontroly těžko bude možno získat pro tento nástroj evropské občany. My bychom byli velice rádi, kdyby třeba výsledky auditu eh, byly umístěvány na internet. Nizozemská eh, státní rada se domnívá, že důsledkem mezivládní struktury ESM je, že není možné povolávat zodpovědnosti odpovědnosti e SM v rámci institucí EU. Zde třeba eh, nemáme eh, žádnou eh, právní imunitu, Evropský parlament zde hrává žádnou roli, ECA nemá žádné právo um, auditu a tak dále. Demokratická kontrola a veřejná kontrola je zde pouze omezená. To znamená, že de facto pouze ministři financí mohou být voláni k zodpovědnosti svými vnitrostátními parlamenty a dotazování na ESM, ale ne samotná organizace. Nizozemská státní rada toto považuje za problematické, zejména vzhledem k jeho funkci a finančním objemům. Navíc eh, současná mezivládní dohoda, eh, tedy tato podoba podle této dohody, může být pouze eh, přechodným řešením. Nicméně Eh, nizozemská vláda eh, nesouhlasí se všem. Domnívá se, že odpovědnost vůči národním parlamentům je zde vyšší než v případě například MMF. Podle dánské vlády tato kombinace eh, evropských auditních institucí ECA je zárukou dostatečné demokratické kontroly ESM. Eh, zatímco tedy eh, nizozemský účetní dvůr eh, vítá demokratický vliv vlády, máme jiné potíže. Jsou tady příliš a omezení na transparentnost a zodpovědnost. O tom jsme už říkali v souvislosti s adekvátností auditních, auditních úprav. A domníváme se, že toto vše je velkým rizikem pro veřejnou podporu pro fungování ESM. Já bych ještě chtěl eh, říci další věc, a sice oblast, kde vidíme další podobné problémy ohledně transparentnosti, zodpovědnosti a veřejného auditu, a to se týká vynakládání prostředků EU v českých zemí. 17 let ECA, tedy Evropský účetní dvůr, eh, nikdy nevyslovil plnou podporu, plné absolutorium využívání evropských fondů. Eh, v této souvislosti se nizozemská vláda rozhodla o tom, že bude eh, sepisovat výkazy o tom, jak jsou tyto fondy využívány v Nizozemsku. Eh, toto má formu nezávislého stanoviska a my už po šesté pracujeme na této zprávě. Eh, dosud pouze tři další členské země hm, si počínají stejně jako my, je to Dánsko, Švédsko a Velká Británie. Eh, v rámci současných jednání mezi Evropskou komisí, Evropskou radou, Evropským parlamentem o novém finančním nařízení se opět tento tato věc stala předmětem sporu. Rada zatím neo, nepřijímá eh, návrh Evropského parlamentu o povinných eh, výkaze, povinné finanční deklaraci. A navíc rada pokračuje ve svém odporu eh, transparentnosti tak, aby bylo možné toto dohledávat na úrovni jednotlivých států. Zdá se tedy, že pokud nedojde k nějakému řešení, eh, jak si se vrátíme v čase, pokud se týče reformy finančního řízení EU na úkor eh, transparentnosti a odpovědnosti. To je něco, eh, za co vy i my bojujeme. Ehm, my se také domníváme, že výzvou do příštích let bude eh, posílení eh, řídících nástrojů, jak už se týče stabilitního nástroje, tak implementaci rozpočtu EU. Eh, z hlediska externího auditora je nejlepší koordinovaná akce na dvou úrovních EU a úroveň členských zemí. Pouze koordinací a e, vzájemnou, e, vzájemným posilováním řetězců zodpovědnosti a kontroly na úrovni EU a členských zemí bude možné posílit transparentnost a získat na svou stranu veřejnost. Pro ESM už existují jakési zárodky koordinované akce e, pro implementaci evropského rozpočtu ovšeba další směr. A to je vaše práce. Já vám děkuji za vaši pozornost a pokud budete mít jakékoliv otázky, eh, my si je zapíšeme a potom zodpovíme písemně. Děkuji vám mnohokrát. Thank you, Emma. Děkuji. Pane Vandenbos? Myslím si, že v tuto chvíli poměrně zřejmé, že naše slyšení vyvolává některé důležité dotazníky, které je potřeba projednat, je potřeba dát eh, čas na otázky, takže další bod odložíme na odpoledne. Děkujeme, že se nám to podařilo. Musíme tomu věnovat čas, protože je to opravdu klíčová věc. A nyní tudíž si dáme krátké kolečko otázek a prohlášení. Jako první kolegyně Ivanová, jako paní zpravodajka. Děkuji, plně vás podporuji za tuto příležitost k diskuzi. Domnívám se, že je to velice důležité téma. Jsem opravdu vděčná evropským institucím a účetnímu dvoru za tuto možnost se tady sejít a e, probrat tuto otázku, často se to nestává. Slyšeli jsme tady některé velmi podstatné příspěvky a také vyjádřené obavy eh, ze strany zejména našeho nizozemského kolegy. Takže mám otázku na pana Kalderu a ještě na Národní auditové instituce. Vy jste zmínil, pane Kaldera, že ESM nemůže být auditována jakožto instituce pouze role komise v ní může být předmětem kontroly Evropského účetního dvora. V souvislosti s tím mě zajímá, protože jsme minulý rok schválili ten eh, balíček o zprávě, kde se říká, že v případě eh, eh, úrokových sazeb na vklady by to mělo být nějakým způsobem směřovat k ESM, to znamená, že může být prostřednictvím Mechanismus Sixpacku může eh, do ESM směřovat eh, určitý příjem a to by mohl být určitý bod vstupu pro Evropský účetní dvůr, aby kontroloval toky eh, financí, které jdou do ESM. A ještě se chci zeptat na váš vaší zamýšlenou revizi platební bilance za rok 2012, to opravdu vítám a zajímá mě, jestli účetní dvůr hodla pokračovat i v dalších auditech, například EFSM. Pokud jde o národní um, instituce dozoru, ehm, tedy auditové instituce, účetní kontroly, tak článek 32.8 v míře, které to bude potřeba za účelem fungování této smlouvy, všechny finanční prostředky ESM budou osvobozeny od a monitorování jakéhokoliv povahy. Mně to připadá jako úplná imunita. A když se podíváme na jeden ze základních dokumentů, související s eh, revizí účetní, auditních standardů, to znamená lim, deklarace z Limy, kde se říká, že jakékoliv veřejné operace bez ohledu jak jsou, na to, jak jsou uváděny v rozpočtu, budou podrobeny kontrole nejvyšších auditových organiz, eh, institucí. Jak můžeme interpretovat eh, tento rozpor? Je těžké chápat tento článek 32.8, a mě by zajímalo, kdybyste se k tomu mohli nějak vyjádřit. Než zazní odpovědi, chci poděkovat Marko Boutemu za to, že se aktivně zúčastnil tohoto slyšení. Vím, že máte i další, další povinnosti, takže se uvidíme příště. Doufám, že brzy. Děkuji. První otázka směřovala na vás, pane Caldera možná eh, nás můžete seznámit s vaším pohledem na věc. Děkuji vám. A děkuji za otázku, paní Ivanová. Začal bych posledním bodem. Učetní dvůr ve svém pracovním programu v 2012 skutečně inicioval um, práci na auditu FSM a platební bilance. Platební bilance už byla auditovaná od roku 2008, kdy se tam ukázala určitá pasiva a jako veškeré, veškerá úvěrová aktivita, která je zaručená evropským rozpočtem, i v tomto případě to tak musí být, není to nic nového. Pokud je o EFSF, e, tedy EFSM, tak tam byly první dluhopisy, které byly zaručené rozpočtem v roce 2011. Uvidíme, jak, jak se to promítne do účetních výkazů, které jsme obdrželi, provádíme audit a e, v patřičnou dobu o tom vydáme zprávu. Pokud jde o specifickou práci v budoucnu, tak eh, pochopitelně, že se zájmem. A jako vždy sledujeme potřeby vyjadřené jednotlivými eh, subjekty. Považujeme toto za prioritu na rok 2012. Práce bude možná dokončena až později, ale jak bylo zmíněno v předchozím příspěvku, EFSM a jeho záruky budou trvat delší dobu, e, takže můžeme kontrolovat i později, jak jsou plněny podmínky a jak byla provedena role komise. to jaké míry zajistila plnění memoranda o porozumění ze strany členských států. Pokud jde o audit ESM, e Evropského mechanismu stabilitu, stability, tak tam musím říci, že protože jsme evropskou institucí, nemáme žádný auditový mandát k tomu, abychom prováděli eh, prověrky i v ESM. Jednoduše proto, že je to mezivládní organizace, vytvořena mimo rámec Evropské unie. Ale já jsem řekl již dříve, že pokud jde o instituce, které hrají roli v určitých procesech vynakládání půjček ESM, třeba Evropská komise v součinnosti s Evropskou centrální bankou, což se předpokládá podle smlouvy ESM, existují některé nepřímé prvky, u nichž by případně účetní dvůr mohl eh, zvážit určitou kontrolu. A jsou tam určité příjmové položky, které jdou přes evropský rozpočet. Pokud se to promítne do evropského účetnictví, tak se na to budeme muset podívat. Ale není to příjem, který patří přímo do rozpočtu. Dostane ho eh, dopromítne se to do vlastních zdrojů ESM. A proto ta auditová rada ESM má výsadní pozici k tomu, aby zajistila, že to, co bylo prověřeno externím interním auditorem, skutečně odráží ty částky, které prochází systémem to, že to prochází evropským rozpočtem, ještě samo o sobě neotvírá žádné okno. Musíme jenom zajistit, aby ty částky se dostaly do vlastních zdrojů ESM. A pak auditová rada ESM již prověřuje využití těchto prostředků spolu s externími auditory ESM. Děkuji. Děkuji. Pane Kajdelera? Myslím, že další otázka směřovala eh, na pana Erba. Prosím. Děkuji vám za tuto otázku. Vy v článku 32 nevidíme omezení kontrolního mandátu rady. V článek 32 upravuje mezinárodní status a článek 30 jasně upravuje to, že Rada má neomezený přístup ke všem informacím a dokumentům, které potřebuje pro provádění nezávislých kontrol. Toto je velice široké právo přístupu. Pak může rada rozhodnout, že bude požadovat eh, doklady a také je tady formulován nárok této rady na přístup k těmto dokumentům. A nyní, pane Van den Bos, chcete reagovat? Ne? Takže nyní další diskusní kolo. Dalším je kolega Sendagard. Děkuji. Mám otázku pro pana Calderu. Jasně jsme od nizozemského kontrolního orgánu slyšeli, Slyšeli jsme od pana van den Bosse, že Národní kontrolní orgán nemůže auditovat, provádět audit mezinárodních organizací. Jak to vypadá s vaším názorem? Sdílíte tento názor, že je složité pro Národní kontrolní úřad, aby vykonával audity mezinárodních subjektů, jako například ESM. A nyní druhá otázka na německý i nizozemský účetní dvůr. Já mám pocit, že tady byl rozdíl mezi dvěmi způsoby, jak jste prezentovali své názory. Nevím, zdali je to otázka osobnosti, anebo zdali skutečně tady nějaký rozdíl je. Je tady skutečně, máte skutečně rozdílné názory? Mají eh, jednotlivé kontrolní úřady v eurozóně různé názory na tuto věc? Já vím, že se sešly v květnu kontrolní úřady, které jsou součástí ESM. Mě by zajímalo, jaký byl výsledek této schůzky v květnu a zda jsou skutečné rozdíly mezi názory jednotlivých kontrolních úřadů. A nyní Paul Rubik. Děkuji, pane předsedo. Pro nás je důležité znát konkrétní plány do budoucna. A to eh, do roku 2020 by mohl účetní dvůr vytvořit určitý scoreboard, určitou tabulku, abychom viděli, jak to bude vypadat s EFSF, EFSM a ESM, jak se budou vyvíjet poskytnuté úvěry, potom záruky a jak bude vypadat také Eh, to se zprávou. Já si myslím, že by bylo dobré, aby naplánovaná čísla jsme se dozvěděli eh, v výboru pro kontrolu rozpočtu, abychom také zjistili, zda jsou plánovaná čísla dodržována, či jsou tady odchylky a proč. A potom by mě také zajímalo něco o jednání o finančním rámci. Co by se stalo, kdyby Evropský parlament 60 miliard euro které se musí dostat do finančního rámce. Co by se tedy stalo, kdyby Evropský parlament zamítnul to, že těch 60 miliard euro se mají stát součástí eh, celkového rámce. A nyní se také ptám německého kolegy, jak to dopadne dopadá, jaké jsou zde dopady na národní rozpočet. Jak, jestliže potom dojde eh, ke splácení půjček, tak eh, jak to s tím splácením vypadá, jaké dopady bude mít eh, splácení na národní rozpočet. A nyní kolega Děkuji, pane předsedo. Jenom k technické kontrole. Pokud jde o článek 30, tak eh, výbor komisařů eh, účetních je to pět členů plus tři, nebo tady se říká, že to je pět, jsou to pět, kteří jsou jmenováni a včetně, je to tedy včetně, jeden z těch členů je z účetního dvora, nebo je to navíc? A pokud jde o ty kont- Eh, technické kontroly, tak já myslím, že eh, šéfové hlavy státu a vlád nám eh, nabídli, což je skvělé, účetnímu dvoru, tuto možnost my jsme také za Evropský parlament žádali o náš příspěvek, ale jaké prostředky bude mít tento jeden zástupce účetního dvora v rámci rady? Jaký, jaký rozpočet? Také jsme nehovořili o těch, kteří se předpokládají podle článku 29, to znamená eh, tam, kde jde o eh, tu, eh, ten nezávislý audit, jejich přítomnost zřejmě nebude potřeba v rámci výboru auditového. Mně se zdá, že tento auditový výbor by mohl určitým způsobem naslouchat i těm nezávislým komisařům a nezávislost auditu, auditorů, která se hovoří v roce 29, v článku 29, by eh, měla vést eh, k tomu, aby nezasahovaly členské státy do toho, eh, do celku, ale já, mě, já s politováním konstatuji, že pořád nemáme ještě bankovní regulaci. Hovoříme tady o kontrole výročních výkazů, ale ne o skutečné regulaci úvěrových institucí. Ačkoliv jsou to instituce, které mají velký dopad na finanční trhy. Jsem rád, že, že chcete, aby vaše e, funkce byla rozšířena i na kontrolu rizik. To doufám, že se vám podaří, ale je úplně něco jiného dělat pouze externí audit, než skutečný audit eh, té bankovní funkce. Samozřejmě věříme, že máte velmi kvalitní eh, zaměstnance a že nedochází k žádnému falšování, ale skutečným problémem je politická kontrola, kde se nachází. Kdo politicky kontroluje tento nástroj, který bude spravovat tak významné prostředky? Není tady jasné stanovení funkcí, nebudou to parlamenty, budou to členové vlád a kteří to budou využívat k politickým cílům. Takže tou skutečnou slabinou celé této konstrukce je skutečnost, že hlavy státu a vlád neakceptovali jasnou parlamentní politickou kontrolu. Je to bez demokracie, je to chyba, mohlo by se to napravit. A já velmi často jsem bojoval proti takovéto eh, opozici, neplodné opozici proti komunitárnímu řízení, protože já si myslím, že je potřeba samozřejmě v některých případech akceptovat mezivládní řešení, ale pokud jde o eh, takovouto permanentní struktury, tak, strukturu, tak všude v demokracii je důležitá kontrola, jak, sám, jak jste sám připomněl, že tu musí být nezávislá kontrola, ale ta pravidla demokratického eh, procesu vyžadují kontrolu ze strany občanů, která v této konstrukci chybí, není tam, kromě kontroly ze stranu šéfů eh, hlavy států a vlád. Takže bohužel máme tady těchto 17 států bez parlamentní dimenze eurozóny. To je opravdu velká slabina, když se tady snažíme vypracovat ekonomickou zprávu na základě mezivládních eh, kroků a sankcí a tak dále, ale parlamentní funkce nám z toho úplně vypadává. To je každopádně reflexe, reflexe kterou bychom neměli ztrácet ze zřetele, jak zajistit tuto politickou parlamentní kontrolu a výdajů, které se týkají našich prostředků a našich ekonomik a našich nástrojů pro stabilitu. Děkuji vám, pane kolego Odi. Vy jste se zmínil o velice významném tématu. Když si uvědomíme, že se jedná o částky, které znamenají evropský rozpočet krát pět, tak to jsou skutečně obrovské částky a proto je třeba se dotazovat na kontrolu. Kdo bude kontrolovat využívání prostředků, na čem se podílí v této souvislosti nezávislosti národní parlamenty. Proto se ptám pana Erboba, jak vidí také roli kontroly ze strany národních parlamentů a také Evropského parlamentu. Já se tedy připojuji k otázce pana Odyho a pak se tady hlásí pan Mulder. Doufám, že jsem nikoho nepřehlédl, takže pane Mulder máte slovo. Já chci zdůraznit, že já souhlasím s tím plně, co řekl pan Ody. Já se domnívám, že my se tady ubíráme cestou mezi vládního postupu bez parlamentní kontroly. A já si myslím, že opravdu nyní jsme ve složité situaci a my zde potřebujeme parlamentní kontrolu. A já si myslím, že tato mezivládní cesta je nebezpečnou cestou a já v této souvislosti souhlasím s panem Odym. Děkuji vám a nyní dávám slovo kolegům z národních kontrolních úřadů a nejdříve má slovo pan Erb. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji vám za položené otázky. Nejdříve zodpovím první otázku, která se týkala toho, zdali mají jednotlivé národní kontrolní úřady, například německý a nizozemský, různé názory na externí kontrolu. Já chci zdůraznit to, že co, to, co jsem zde přednesl ve své prezentaci, to bylo stanovisko na kterém se domluvili národní kontrolní úřady eurozóny a účetní dvůr v září minulého roku a opět naše zasedání v březnu, které se opět konalo v Bonu, které se zúčastnili také nizozemští kolegové, takže tato schůzka vedla k jednomyslnému závěru. Takže můj názor, který zde budu prezentovat, to vychází z našich společných návrhů na e, úpravu externí finanční kontroly ve smlouvě a, ta, ve smlouvě a také se to týká návrhu stanov. Určitě existuje určitý interface e, a možná na začátku existovaly různé názory a v březnu jsme diskutovali o tom, do jaké míry může rada auditorů provádět jednotlivé kontroly řádného využívání prostředků efektivity a tak dále. A právě proto jsme se také domluvili na tom, že tato rada auditorů by měla mít možnost také kontrolovat programy. Do jaké míry firmy. Tato kontrola bude také schválena eh, radou guvernéru. takže do jaké míry skutečně rada guvernéru bude moci eh, umožnit externí kontrolu ESM, takže toto jsme vyčerpávajícím způsobem v březnu nediskutovali. A domnívám se, že o tom se zmínil určitým způsobem také nizozemský kolega. I když tady máme ještě další úvahy, tak je třeba uznat, že kontrolní úřady se shodly na tom, že musí existovat externí kontrola v rámci ESM a musí se řídit mezinárodními standardy podle ISAI 5000. Do jaké míry jsou tady pokryty požadavky demokratické kontroly, to znamená ze strany národních parlamentů a Evropského parlamentu. Takže za Evropský parlament toto nemohu zodpovědět, ale německý spolkový účetní dvůr může kontrolovat ministerstvo financí jak na národní, tak i na mezinárodní úrovni. Ale z německého hlediska tady se dostáváme na hranici k politickému rozhodování hlasování. A to je třeba také zohlednit a musíme to také respektovat. Pokud se týče otázek dopadu na německý rozpočet, tak v Německu se připravuje a diskutuje o celé řadě balíčků zákonů. Mimo proto by to měl být také zákon o e, dodatečném rozpočtu, který by byl eventuálně nutný e, proto, aby se mohly učinit platby do ESM. My máme v Německu střednědobé financování do roku 2015 a tyto platby e, také zohledněny. Střednědobé financování u nás není závazné, plní funkce informací pro parlament, tak ovšem, aby se dali eh, vykonat a provést platby, eh, které by vlastně připadaly v úvahu až z dalšího rozpočtu, tak proto je třeba schválit takovýto postup. V Německu také máme e, vlastně e, dluhový stop a tady se předpokládá strukturální deficit ve výši 0,35 kde máme ještě také otevřené otázky, to je tam, kde my jak stanovíme eh, situaci či stav dluhu či deficitu, to u nás je ve výši 80% a fiskální pakt od roku 2013 až 2015 budeme muset snížit stav dluhu z výše 80% na 60%. O tom, jak se toto stane, o tom se v současné době diskutuje, ale zatím není pevně rozhodnuto, jak se bude postupovat. A potom otázka také rady, zdali pět nebo tři členové. Tři členové jsou samozřejmě součástí pěti členů. Takže rada má pět členů a tři jsou zástupci kontrolních úřadů, potom je tam také eh, jeden zástupce účetního dvora a dva další budou rotovat a budou zastupovat eh, národní kontrolní úřady a má se zde střídat členové ze zemí, které mají větší podíl na ESM či na menší podíl eh, na ESM, tak abychom obě dvě situace dokázali zohlednit. A potom ještě poslední otázka, o které se zmínil také pan předseda. Já už jsem se snažil eh, tuto otázku částečně zodpovědět. Kdo kontroluje Eh, na národní úrovni rozhodnutí a rozhodování. Takže z hlediska německého účetního dvora se tady pohybujeme na politické úrovni, ale u nás v Německu je široká účast parlamentu v souvislosti s navyšováním EFSF. Tady byl eh, v Německu takový legislativní postup, který zakotvuje také účast národních parlamentů. To znamená, že jestliže dojde k navýšení částek, pak potom je tady parlamentní výhrada. To znamená, že eh, náš ústavní soud ještě řekl, že s těmito opatřeními a s navyšováním prostředků musí také souhlasit parlament a tím pádem je dostatečně parlament zapojen, pokud to čas umožní. Jestliže se nemusí postupovat příliš naléhavě, pak je také parlamentní účast zajištěna. Děkuji, děkuji vám, pane RB, a nyní pan van den Boos. Thank you, uh, very much, chairman. Děkuji vám, pane předsedo chtěl bych eh, se eh, stručně zastavit o eh, našich rozmanitostí v přístupech mezi námi a našimi německými kolegy. Jde do značné míry o otázku, jak se k té otázce postavíte. Náš přístup byl poněkud širší z hlediska nizozemského a my jako účetní dvůr nizozemský jsme velice rádi, Eh, tomu novému vývoji, k kterému došlo. A také velice rádi budeme pod vedením Evropského účetního dvora debatovat fungování ESM. To je velice dobrý vývoj a myslím, že ty debaty jsou velmi hodné. Toto bylo zdůrazněno poměrně hodně v německé prezentaci a my jakožto nizozemský účetní dvůr jsme k tomuto tématu přistoupili trošku jinak. Good government to je pro nás zásadní část naší strategie a my se na ty tři hlavní principy, tedy transparentnost, zodpovědnost a e, kvalitní veřejný audit díváme trošku jinak. Náš e, místo e, předseda se zaměřil na ideální případ a také na to, co ve srovnání s ním už v praxi existuje. E, v souladu s našimi německými a evropskými kolegy e, vidíme, že vývoj e, tady určitě je, ke kterému dochází a jsme rádi, že to tak je. Děkuji vám. Děkuji vám, pane van der Bosen. Děkuji, pane předsedo. Já určitě musím být velmi stručný, takže jen stručné odpovědi. Pokud se týče otázky pana Zondegarda, Evropský účetní dvůr má zcela jasný mandát. Eh, předmětem jeho auditu jsou evropské instituce, nikoli mezinárodní organizace. Hmm my jsme si všimli, že u mezinárodních institucí tady je určitý, určitý nedostatek v oblasti zodpovědnosti a veřejného auditu. Je to tedy chyba vzhledem k tomu, jak se nyní vyvíjí konstrukce Evropské unie v ekonomickém smyslu. Čili to, co my nyní eh, uvádíme v praxi, to je, eh, myslíme si, eh, to je tím správným směrem. My tam máme skutečně, pokud se týče ESFS, určitý deficit. A jedná se zde především o kontrolu ze strany parlamentu. Existují zde uh, Eh, výkazy, které se poskytují národním parlamentu a právě proto, že jsme nyní na mezivládní půdě, pak je tady také otázka, jak posílit spolupráci s národními parlamenty. Ještě pak panu Rubikovi. Evropský účetní dvůr Eh, musí poskytovat evropským institucím zprávy z příslušného prostředí, když bych to tak chtěl nazvat. Já se skutečně myslím, že musíme E, tak, jak v roce 2010 jsme zveřejnili rizika, kterým čelí EU, tak toto je takový nástroj, jak poskytnout přehled o finančních nástrojích bojujících s krizí. Máme také dlouhodobé závy, závazky, záleží samozřejmě potom na jejich platnosti a také jsou tady závazky související s EFSF, které musíme splnit. Děkuji. Děkuji vám, pane předsedo Caldero. A než předám slovo ještě paní kolegyni Ivanové na závěrečné slovo a možná návrhy do budoucna, Eh, chtěl bych tedy využít příležitosti a poděkovat účastníkům dnešního slyšení eh, za to, že svými poznámkami plodným způsobem přispěli i k naší debatě. Děkuji zástupci PricewaterhouseCoopers, kolegům za ESFS, panu Butimu, eh, také zastupcům komise a panu Erbovi a van den Brosovi za národní orgány, také panu předsedovi Kalerovi. Máme dojem, že vy se těmito otázkami kontroly účetnictví, eh, zodpovědnosti, že se tomu věnujete, ale já bych tedy musel, nebo měl by konstatovat, že de facto eh, tady chybí politické rozhodnutí pro to, aby došlo k vyjasnění ještě nezodpovězených eh, otázek, eh, které souvisí také s tím obrovským objemem peněz, o které tady jde. Jde tedy o uzavření jakési mezery, kterou jsme tady nazvali Public Audit Gap, čili té mezeře ve veřejných, eh, veřejném auditu. A my jsme také velice vděční naší kolegyně a místo předsedkyně výboru paní Ivanové, že se tímto tématem zabývala takto intenzivně. No a teď je čas, abych jí dal slovo a já eh, tedy eh, se s vámi budu muset rozloučit, protože mám další povinnosti, takže děkuji vám a předávám slovo paní Ivanově. Ivanové. Děkuji vám, pane předsedo. Také bych eh, sama ráda poděkovala všem kolegům, kteří se účastnili této intenzivní a interesantní debaty. Abych tedy zhrnula ty hlavní otázky, které tady zazněly z úst poslanců, například rozdíl mezi vynakládáním prostředku FSF a ESM, jaký bude trend, jaké změny se chystají, dále otázky, které se týkaly eh, vzájemného soužití EFSF, ESM a co bude následovat eh, tedy jak to bude s tím nástupní ESM po těchto dvou dočasných instrumentech. Pan Mulder se také zajímal a otázku práva na informace. To byla velmi důležitá otázka. Pan Gaja tady hovořil o otázce, kolik nás stojí administrativa, eh, proč eh, třeba eh, komise si myslí, že splácení těch půjčených prostředků bude naprosto hladké a to by mě také zajímalo. Dále tady zazněla velice zajímavá věc, která se týká veřejné kontroly a role Evropského parlamentu a parlamentní kontroly. Já podporuji také pana Rybika v jeho eh, požadavku na ten takzvaný scoreboard a já tady předpokládám, že pan Caldera nám tady chystá nějaké návrhy, pokud se týče toho auditu finančních instrumentů. Abych to stručně shrnula, já bych eh, chtěla tady toto všechno shrnout do čtyř bodů, čtyř signálů. Za prvé, nespochybňujeme nutnost eh, používání tohoto finančního nástroje. Eh, tady my jsme skutečně potřebovali seriál významnou roli při záchraně některých členů eurozóny. Otázkami, které zůstávají, jsou efektivní finanční kontrola a finanční řízení. Také daňoví poplatníci mají právo vědět, co se zde děje, jakým způsobem se vynákladají prostředky a parlament by měl provádět tuto demokratickou kontrolu. Jak jsme na začátku řekli, je tady v podstatě až 110 miliard eh, za které bude ručit evropský rozpočet a my skutečně dlužíme občanům demokratickou kontrolu za tyto prostředky. Za třetí, ještě jednou vítám záměr Evropského účetního dvora eh, zahájit analýzu eh, platební bilance a ten první krok bude, jak předpokládáme, následován tou eh, celkovou zprávou a dalšími analytickými nástroji. A dále my voláme, a nadále budeme volat po intenzivnější a větší roli Evropského parlamentu, což tedy eh, se bude týkat eh, ročního absolutoria ESM. Myslím, že skutečně je nutné, aby Evropský parlament měl k dispozici veškeré informace ze zprávy o ESM a to se týká také eh, národních parlamentů. A nadále bychom také měli žádat, aby Evropský parlament měl zde větší slovo v čem tomto eh, procesu. Také pokud se týče eh, sepisování dalších podrobnějších předpisů k fungování ESM, i zde bychom chtěli větší slovo. Toto slyšení by mohlo být prvním krokem k dalšímu postupu, který by potom mohl Evropský parlament propagovat. Já bych ještě jednou ráda poděkovala všem našim řečníkům a kolegům za jejich příspěvky a těším se na budoucí spolupráci. Děkuji.